Bonjour à tous. Good afternoon. Dear colleagues, be seated. Please be welcome and let's welcome Spanish Interior Minister. Takže uvítejme španělského uh, ministra vnitra Alfreda Perechuachau. A nejdříve tedy zahájím sdělení předsedy ve španělštině. En seguimiento de po včerejším přeskumu rady týkajícím se projektu rozhodnutí v souvislosti s dohodou mezi Spojenými státy evropskými a Evropskou unii, dohody TFTP, bod 10. Tak toto je bod, o kterém budeme dnes hodně hovořit, na který se zaměříme. Co se týče bodu 11, souvislosti s evropským European Protection Order, tak to bude další téma, kterému se budeme hodně věnovat také v souvislosti s bodem 8 a s prioritami španělského předsednictví Evropské unie. To je bod, bod, o kterém budeme hovořit zítra v 10 hodin ráno. Dále, co se týče bodu 12, který se bude týkat směrnice o rovném zacházení s osobami, tak to je bod, o kterém nebudeme hovořit zítra, ale až 4. února. A pokud nebude mít nikdo žádné výhrady, tak můžeme přijmout pořad jednání. Já bych pouze chtěl říct, že ty, které zajímala debata o tělesných skenrech, tak výbor pro dopravu a cestovních ruch se rozhodl, že bude o tomto tématu hovořit zítra odpoledne. To znamená, že všichni z našeho výboru, kteří mají zájem, tak se mohou této debaty zítra odpoledne účastnit. Ano, pane Dias Chemera, děkuji, pane předsedo jestli jsem tomu dobře rozuměl. Co se týče těch tělesných skenerů, tak to je téma, kterým se bude zabývat výbor pro dopravu a cestovní ruch. Ne, nejde o to, že by někdo přiřadil některé kompetence tomuto výboru, ale faktem zůstává, že zítra odpoledne ve výboru pro dopravu generální ředitel přijde na tuto rozpravu do výboru a bude se o tomto bodu hovořit. Pane předsedo, můžu ještě? Děkuji. V každém případě bych vás rád eh, v tuto chvíli Eh, požádat o následující. Já se velmi cením vaší snahy, aby se o tomto tématu hovořilo, ale myslím si, že bychom o tomto tématu měli hovořit i tady v našem výboru a ne pouze ve výboru pro dopravu. Ano, já samozřejmě souhlasím, ale v každém případě v tuto chvíli říkám, že kdo se chce zítřejší odpolní debaty účastnit, tak zítra ve výboru pro dopravu. Dále, co se týče dalších, dalších oznámení předsednictví, chceme, chceme podpořit naše koordinátory, aby jmenovali našeho kolegu Wim van de Kampa jako zpravodaje pro dohodu mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou, Norským královstvím, Švédskou, Švýcarskou konfederací a lichtenštejnským knížectvím. Bude to dohoda o využívání a kontrole vnějších hranic. Dále bych také rád navrhl potvrzení baronky Ludfordové jako zpravodajky pro zprávu o právech na překlad, na překlad a tlumočení. Také potvrzení paní Hetz pro nový návrh týkající se obchodu s lidmi a paní Angelíny pro novou zprávu o dětské pornografii. Já bych také rád řekl, že pan Cashman, bývalý zpravodaj který byl autorem zprávy o hraničním šengenském kodexu, který také přeskoumával návrh ochrany vnějších hranic, koordinované kontroly vnějších hranic Frontexem, tak toto je návrh, který teď byl eh, součástí komitologického procesu, teď se o něm hovoří ve výboru Libe. Rada přijala svůj postoj a komise má teď dva měsíce na to, aby připravila vypracovala svůj postoj. A my máme možnost v tuto chvíli obrátit se na právní služby a položit jim právní otázky týkající se této zprávy. To je ten správný postup. A pokud by nebyly tedy žádné výhrady k tomuto, tak v tuto chvíli všichni můžete se obracet na právní služby. Pane Kešmene, máte slovo? Děkuji, děkuji pane předsedo. Já vás nechci zdržovat, chtěl jsem pouze říci, že jsem eh, připravil eh, k tomuto bodu určitou poznámku. Máme tady také připravené již a naformulované otázky. Dnes jsem se setkal se zástupci rady a také komise, abychom si pohovořili o jejich návrzích a myslím si, že bychom měli jednat co nejrychleji, protože máme tří měsíční v podstatě eh, lhůtu, do kdy musí parlament reagovat. Děkuji, pane Kašmane, děkuji za tuto informaci. Pojďme teď dál k tomu dalšímu bodu. Agenda de prioridades de la... Přejdeme tedy k dalšímu bodu programu. Jde o představení priorit španělského předsednictví Rady Evropské unie a to jménem španělského ministerstva vnitra panem Alfredem Perezem Rubalkavou. A já bych vám pouze rád připomněl, že máme na tuto rozpravu jednu hodinu. To znamená, že první debata bude trvat 15 minut, nebo jeho první úvod bude trvat 15 minut, poté budete mít možnost klást otázky a rád bych jen připomněl, že na každou otázku máte dvě minuty a na odpověď budou také dvě minuty. To je jediný způsob, jakým můžeme kontrolovat čas našeho jednání. Vítám vás zde, pane ministře. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, poslanci a poslankyně, eh, je to poprvé, co mohu být zde ve vašem výboru a v Evropském parlamentu, abych hovořil jménem našeho ministerstva o prioritách našeho předsednictví. Budu hovořit o našich prioritách, tedy v prvních šesti měsících roku 2010. Je to naše čtvrté předsednictví Evropské rady. Víme, že toto předsednictví je velmi náročné. Je velmi náročné od samého začátku. My jsme od začátku velmi úzce spolupracovali s dalšími dvěma státy, kteří se ujmou po nás předsednictví. To znamená, že jsme pracovali opravdu v rámci předsednického tria. Myslím si, že naše spolupráce byla velmi dobrá a myslím si, že také díky tomu budeme moci dosáhnout námi stanovených cílů. My jsme se ujali předsednictví ve velmi výjimečné, zásadně důležité chvíli. Ve chvíli, kdy v platnost vstoupila Lisabonská smlouva, také ve chvíli, kdy se jmenuje nová komise, také poprvé se rozdělily kompetence týkající se spravedlnosti v této komisi a toto to jsou všechny podmínky a okolnosti spojené také se stokholmským programem, které budou provázet španělské předsednictví v následujících šesti letech také v oblasti spravedlnosti. Jak všichni víte, tak jedna, jeden z prvních důsledků Lisabonské smlouvy je větší důraz, který je kladen na práci Evropského parlamentu v rámci institucionální spolupráce tak jsme to chtěli všichni my, Evropané, a také my všichni zástupci eh, národních institucí. Jde o to, abychom co nejvíce začlenili do naší společné práce evropské občany. To znamená, přiblížení k občanům byl jeden z základních našich cílů. A já bych v této souvislosti rád řekl, že bych si velmi přál, aby následující šest měsíců bylo charakterizováno hlavně velmi úzkou spoluprácí, velkým zájmem našeho předsednictví dosáhnout konsenzu, konsenzu ve všech otázek, ve všech otázkách, eh, o kterých se budeme v této parlamentní komoře bavit. Jak vy všichni víte, také se mění rozhodování v rámci spolurozhodování, také v oblasti vnitra. To všichni víte, to je důsledek zmizení třetího pilíře a dalším důsledkem tohoto nového způsobu spolurozhodování je to, že většina eh, rozhodnutí v rámci JAI bude kontrolována Evropským soudem. My jsme velmi rádi, že Lisabonská smlouva vstoupila v platnost a tím také získala na důležitosti Evropská umluva o lidských právech, charta eh, lidských práv Evropské unie. Tímto jsme také uh, zvýšili standardy v této oblasti a také jsme zdůraznili, jaké základní eh, hodnoty uznává naše společenství. Toto jsou prvky, které charakterizují etapu, kterou právě začínáme. Musíme si tedy být vědomi všech těchto novinek. A také si musíme uvědomit, jaké jsou naše hlavní cíle. Je to v každém případě bezpečnost našich občanů. Chceme, aby naši občané cítili, že Evropská unie pro ně představuje přidanou hodnotu v oblasti bezpečnosti. Chceme se tedy velmi zaměřovat na bezpečnost našich občanů, proto také eh, jsme se rozhodli přijmout spoustu iniciativ, o, které, o kterých ještě budu dnes odpoledne hovořit. Jsou to všechno iniciativy, které mají potvrdit jejich práva a jejich bezpečnost. My chceme, aby, je, aby bezpečnost znamenala dodržování práv a svobod. Chceme, aby to byl ten základní a zásadní rámec naší práce. A v tomto kontextu budu hovořit o iniciativách, které chceme v těchto šesti měsících vyvíjet. Budu, mm, myslím, že to mohu rozdělit do tří skupin. V první řadě jsou to eh, ty povinné iniciativy v rámci práce Evropské unie. Dále to bude skupina takových specifických iniciativ, eh, se kterými přichází španělské předsednictví a poté výjimečné, rychle, bezprostřední iniciativy, které chtějí posílit policejní spolupráci v rámci Evropské unie. Takže začnu tím prvním blokem. To znamená, to jsou ty iniciativy, které musíme vyvíjet, protože patří nebo jsou nedílnou součástí agendy Evropské unie. Takže je to stokholmský program, který stoupil v platnost, eh, kterého se ujala Evropská, Evropská komise, Evropská rada a my se stejně jako rada budeme podílet na práci v rámci stokholmského programu. Jde o akční program, na kterém teď nejvíce pracuje rada a který bude hodně ovlivňovat naší práci v mnohých oblastech. Musíme se všichni snazit, snažit, aby tento právě vypracovávaný akční program odrážel jak zájmy Rady, tak zájmy Evropského parlamentu. Musíme také v tuto chvíli eh, vyhodnotit práci prvního paktu zaměstnanosti a přistěhovalectví. Je čas tedy eh, na první vyhodnocení, ale o tom bude hovořit ještě pan Korbačo Chávez. Stejným způsobem španělské předsednictví musí dále eh, pokračovat v, na práci eh, na legislativní práci. Musíme také spolupracovat na posilování informačních evropských systémů, jako například SIS a také společného imigračního programu. Já si myslím, že bychom si mohli pogratulovat, protože už se nám podařilo založit Evropské středisko na podporu nebo na eh, zpracování a monitorování otázek týkajících se migrace. Doufáme, že v následujících šesti měsících na Maltě tedy toto středisko začne eh, pracovat. Doufejme, že to bude bez problémů. Dále také doufáme, že v následujících šesti měsících budeme moci eh, dopracovat a rozpracovat otázku týkající se uprchlíků a eh, jejich integrace. Budeme také pracovat ve všech již započatých oblastech, to znamená dále budeme pracovat na směrnici týkající se přistěhovalectví a nicméně, ale musím říct, že je možné, že i když se nám nepodaří dojít k závěrečné nebo konečné verzi těchto legislativních textů, tak doufáme, že aspoň se nám podaří zásadně pokročit, tak aby v roce 2012 eh, Evropa už měla k dispozici společný systém azylové politiky. To znamená, eh, dále, jak jsem změňoval, SIS, BIS, to jsou informační systémy, které vy všichni znáte. Víte, že teď právě čelíme některým problémům týkajícím se právě SISu 2. Vyhodnocujeme uh, fungování předcházejícího systému a budeme samozřejmě spolupracovat s Evropskou radou tak abychom co nejdříve a nejlépe mohli pokračovat na vypracovávání SISu 2. Já doufám, že se nám podaří vyřešit všechny problémy SISu 2 a rád bych věděl, rád bych eh, vám řekl, že vás samozřejmě o všech našich jednáních a výsledcích našeho jednání budu informovat co se týče vízového režimu, což je SIS, tedy zásadní e, eh, naš, naše politika, tak my e, doufáme, že nová verze tohoto systému začne fungovat na konci tohoto roku. Doufáme, že všechny problémy tedy budou vyřešeny, že ani problémy SIS-2 neohrozí eh, systém BIS a doufáme, že budeme moci informovat vás všechny o velkých pokrocích. Dále bych chtěla říct, že Lisabonská smlouva nás nutí, abychom pokročili eh, v některých otázkách. Musíme také založit výbor pro vnitřní bezpečnost a já chci říci, že tento výbor budeme velmi podporovat a doufáme, že bude moci započít svoji práci velmi efektivně a operativně v průběhu následujících šesti měsících. To znamená, že my se opravdu chceme zavázat k tomu, že tento, tato komise, tento výbor bude fungovat. Takže to by byly ty první iniciativy. Co se týče té druhé skupiny iniciativ, ty iniciativy, které jsou pro španělské předsednictví strategicky důležité. První iniciativa mm, má co dočinění s vnitřní bezpečností. My chceme odsouhlasit dokument týkající se vnitřní bezpečnosti, strategii jde o strategii, která bude součástí Stokonského programu. My chceme, aby šlo o strategii, o dokument, který bude stručný a jasný, ve kterém se velmi jasně bude vysvětlovat evropským občanům, jaké, jaká rizika a jaké hrozby sdílí všechny členské státy, to znamená vš- my všichni v Evropské unii. Dále chceme hovořit o pokrocích, které jsme učinili v rámci institucích v posledních letech právě v souvislosti e, s riziky a hrozbami. Budeme hovořit o Frontexu, Europolu, e, Europolu e, Eurojustu a tak dále. Také budeme hovořit o našem koordinátoru koordinátorovi pro boj proti terorismu. Dále, tento dokument musí obsahovat základy struktury naší bezpečnosti, to znamená, že my budeme hovořit o zásadách a hodnotách tohoto systému a struktury evropské bezpečnosti. Samozřejmě budou tam zdůrazněny základní lidské, lidská práva a svobody. Dále, tato tato strategie by také měla obsahovat zásadní pracovní směry, kterými se řídí evropské instituce v boji proti rizikům a hrozbám. Dále chceme, aby občané lépe pochopili institucionální struktury Evropské unie, prostřednictvím níž se naše instituce snaží zvyšovat bezpečnost eh, evropských občanů. My chceme, aby naši občané věděli, že se jejich obavy odráží v tom, co děláme. Dále v souvislosti s, tím, s touto druhou skupinou uh, iniciativ eh, chci říci, že chceme posílit naší transatlantickou spolupráci. Je to zcela zásadní pro navýšení bezpečnosti Evropské unie. Eh, v nedávné době jste eh, byli všichni svědky nepovedeného atentátu Eh, na letadlo, které mířilo do Detroitu, takže eh, všichni víme, že radikální islámský terorismus je skutečností, stále představuje hrozbu pro nás všechny a proto my mu musíme čelit. Eh, jak jistě víte, tak v rámci neformální rady v Toledu jsme hovořili s paní Nap Politano s představitelskou ministerstva vnitra Spojených států amerických a hovořili jsme právě o těchto velmi důležitých tématech týkajících se bezpečnosti. Týká se hlavně, nebo jde hlavně o navýšení bezpečnosti na našich letištích, jde o lepší kontrolu výbušnin a samozřejmě o daleko lepší výměnu informací mezi našimi úřady a také o zlepšení spolupráce, eh, naší spolupráce se třetími zeměmi. My bychom byli velmi rádi, kdyby tento islámský terorismus nebyl jediným tématem, ve kte- v rámci něhož bychom posilovali naší spolupráci se Spojenými státy americkými. My chceme eh, spolupracovat i na jiných tématech. Mimo jiné také chceme eh, posílit naši spolupráci v rámci mezinárodního organizovaného zločinu. A proto také se eh, bude v Dubnu konat vrcholná schůze představitelů Spojených států amerických a Evropské unie, na němž se bude hovořit hlavně o bezpečnostních otázkách. A dále tedy ta poslední, třetí skupina, kterou jsem zmínil, to znamená ty bezprostřední hrozby a iniciativy. Mohli bychom to nazvat jako uh, iniciativy, které zlepší operativnost a efektivitu našich bezpečnostních služeb. A v této souvislosti, já se budu snažit se to dobře vysvětlit, jde o to hlavně, aby naše policejní složky si mohly navzájem důvěřovat, aby si mohly uh, důvěřovat, tak se musí zlepšit jak spolupráce, společná spolupráce, tak také společný způsob školení nebo přípravy na práci. A v rámci rozhodnutí Prum se již hovoří o zlepšení systému výměny informací mezi našimi policejními složkami. Eh, řekněme, dá, mohlo, mohli bychom tomu říkat také policejní Erasmus, ale v podstatě jde jenom o to lépe informovat naše policejní úředníky, naší policii o tom, jak pracují jejich kolegové v jiných státech. Stejně tak, jako se to děje v rámci univerzit, v, v rámci programu Erasmus. My tuto společnost spolupráci chceme posílit také v různých oblastech, ale také v každodenních činnostech. Samozřejmě chceme bojovat proti terorismu, proti organizovému zločinu, proti nelegální imigraci a proti obchodu s drogami. To jsou tedy čtyři základní aspekty naší práce. Já už jsem hovořil o naší spolupráci se Spojenými státy americkými a ještě jednou bych zopakoval, že v rámci našeho předsednictví my samozřejmě budeme neustále se držet našich zásad a hodnot. Budeme se snažit přispět k lepší kontrole výbušnin, chceme posílit a zlepšit náš systém včasného varování a chceme také vytvořit systém vysledovatelnosti v obchodu s právě s výbušninami. Budeme chtít vytvořit multidisciplinární skupiny odborníků eh, z Evropské unie, ale také z, ze třetích zemích a budeme podporovat také nová koordinační centra. V rámci terorismu bych chtěl ještě říct, že si samozřejmě budeme vyměňovat osvědčené postupy v oblasti, která je zásadní pro uh, terorismus. A jde tedy o nábor nových eh, teroristů a o podkopávání živné půdy pro potenciální teroristy. Takže to je oblast, ve které budeme určitě vyvíjet velké a důležité iniciativy. Já jsem hovořil o organizovaném zločinu. Já si myslím, že eh, všichni známe, jaká je situace již z údajů, které nám poskytuje Europol, to znamená víme, že se jedná o velkou hrozbu. My budeme samozřejmě bojovat také proti kyberzločinu, budeme bojovat také proti praní špinavých peněz, budeme také se snažit kontrolovat finanční toky proudící právě z této nelegální činnosti a budeme pracovat s našimi styčnými důstojníky, kteří se nachází eh, například v zá, na západním Balkánu, v Senegalu a v Jižní Americe. Budeme samozřejmě posilovat také práci Europolu a budeme se zabývat, jak jsem již řekl, organizovaným zločinem, ale hlavně prevencí organizovaného zločinu. S tím jsou spojené dvě iniciativy, to znamená za A prevence organizovaného zločinu právě eh, mezi mladými lidmi a ženami a prevence zločinu mezi mládeží. Takže první řadě eh, mládež a ženy a mladiství. Dále si myslíme, že musíme eh, se držet integrovaného přístupu eh, k, in, k otázkám ilegálního ilegálního přistěhovalectví. Musíme spolupracovat jak se zeměmi původu, tak s transitními zeměmi a musíme si být vědomi, že pouze právě takový integrovaný eh, přístup bude mít smysl. Budeme posilovat a podporovat práci Frontexu. Doufáme, že dostaneme taky dostatečnou podporu rady a komise. A také se samozřejmě budeme věnovat dalším záležitostem, které se týká, budeme bojovat proti falšování dokumentů v souvislosti právě s nelegální imigrací. Budeme se samozřejmě věnovat také otázce nelegálního obchodu s drogami. Již jsou vyvinuty některé platform, platformy, které pomáhají při boji s, do, s drogami. Tyto platformy máme v různých e, místech, e, například v Senegalu, ale také i v Lisabonu. A e, budeme se snažit bojovat hlavně proti vytváření nových eh, obchodních tras, a hlavně tedy té nové obchodní trasy obchodu s kokainem, který pochází ze severní Afriky. Dále další dvě, tři témata, která si myslím, že jsou velmi důležitá. Jde o násilí proti ženám, což je samozřejmě něco, co vzbuzuje obavy ve všech členských státech. Je to téma, eh, kterým, kterým se zabývají samozřejmě všechny členské státy, ale jde také o občanskou ochranu a jde také o navýšení bezpečnosti na silnicích, to znamená ochrana veřejnosti, Eh, ochrana žen proti násilí a ochrana vyšší bezpečnost na silnicích. Takže jak jste si jistě všichni všimli, jde o velmi ambiciozní plán, ale myslím si, že je reálný. My se samozřejmě tohoto programu budeme držet, budeme spolupracovat jak s komisí, s členskými státy, tak samozřejmě velmi důležitá bude také naše spolupráce s vámi, s Evropskou Evropským parlamentem. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. A v tuto chvíli bychom otevřeli naší rozpravu. Mám tu již velmi dlouhý seznam členů našeho výboru, kteří se přihlásili o slovo. E, jen zopakuji, že maximální čas, který máte na svou otázku, jsou opravdu pouze dvě minuty. Pokud budete hovořit e, méně jak dvě minuty, tak to by je samozřejmě výborné, ale maximální čas jsou opravdu dvě minuty. Takže první, senior Díaz Chemera je první. Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, za vaši účast, pane ministře. Stokholmský program akční plán, to jsou dvě velmi důležité výzvy. A já bych poprosil pana ministra, aby trošičku upřesnil, co to tedy bude znamenat ta práce výboru nebo komise pro vnitřní bezpečnost. Uh, Eh, co se týče boje proti násilí vůči ženám, tak to je samozřejmě eh, velmi dobrý nápad, ale já si myslím, že bychom se měli soustředit ještě na další oběti násilí a to jsou oběti terorismu. Už jsme hovořili s panem Barotem o možnosti přijetí charty na podporu obětí terorismu. Eh, rád bych řekl, že tady máme ještě tři černé Petry v ruce. Co si, eh, a mám teď na mysli SWIFT, PNR a tělesné skenery. Tak to jsou věci, které trošičku ohrožují naše eh, práva a svobody. Já samozřejmě si myslím, že eh, vybudování multidisciplinárních skupin, které by měly zlepšit spolupráci mezi policejními složkami, tak to je velmi dobré, ale jak to chcete zrealizovat? já si myslím, že to bude moc eh, služité. A já si myslím, že potřebujeme se daleko více bavit o zprávách Europolu. Co se týče Frontexu, v čem budou spočívat hlavní směry naší práce a co se týče terorismu, tak já nevím, jestli tady už nemáme spoustu struktur jako Europol, Evropský koordinátor. Teď eh, vy víte, jaká je situace a co kdybychom si teďka tady vybrali něco, co opravdu bude fungovat. Carlos Coelho tomuto to velmi dobře rozumí. Pane ministře, také bych byl velmi rád, abychom se opravdu hodně věnovali praní špinavých peněz, pedofilie a také kyberzločinu. Já opravdu nebudu moci ve dvou minutách odpovědět na to všechno, co jste zmínil ve své otázce, protože já bych potřeboval dvě hodiny. Vy jste teď v podstatě schrnul úplně všechno to, co já jsem zmínil ve svém příspěvku. Eh, já bych eh, tady jenom zmínil otázka kosy ještě jsme přesně neurčili, kdo bude členem eh, tohoto výboru nebo komise pro vnitřní bezpečnost. Co se týče mého osobního názoru, tak já si myslím, že členy by měli být opravdu ti nejvyšší odborníci eh, z policejních složek ze všech členských státu. Já si myslím, že by to opravdu měli být generální ředitelé eh, policie z každého členského státu. Já si myslím, že právě tato skupina má velký potenciál zlepšit efektivitu a operativitu policejní spolupráce. Měl by, měla by to být také, měla by to být skupina, která daleko více posílí a zlepší policejní spolupráce také eh, s dalšími eh, organismy, které vy už jste zmínili, jako je Frontex, Europol a tak dále. Nejde o to, abychom tady zase navýšili eh, byrokratickou zátěž, aby se duplikovala práce, ale jde o to, abychom měli eh, novou skupinu nebo orgán, který bude zlepšovat operativitu a efektivitu policejní spolupráce. Co se týče obětí terorismu, tak já samozřejmě s vámi plně souhlasím. Já jsem pouze z časových důvodů to téma nemohl zmínit. Vždyť, eh, vy víte, že to je téma, které je právě pro nás ve Španělsku eh, velmi zásadní a jsem si jistý, že o tom budeme hovořit. Co se týče SWIFTu, PNR a e, tělesných skenrů, tak o tom samozřejmě budeme muset e, hovořit. Co se týče SWIFTu, tak o tom bude hovořit ministr pro zaměstnanost. Pardon, ne, o tom bude hovořit ministr e, spravedlnosti já bych se cítil v tuto chvíli velmi špatně, kdybych vám v tuto chvíli neřekl, jaký je můj osobní názor. Já rozumím, že existují rozdílné názory, já rozumím složitostem Evropského parlamentu, já rozumím, jak složitá je analýza tohoto systému, ale já bych vás v tuto chvíli pouze poprosil, abyste se zamysleli nad dvěma věcmi. Nad užitečností tohoto systému, eh, jak může pomoci v boji proti terorismu a organizovanému zločinu, užitečnost také pro oblast vnitra a za druhé já se cítím velmi zodpovědný za eh, tuto věc a eh, hovořím teď o devíti měsících eh, přechodného období, o které poprosila komise, aby se opravdu mohl ten celý systém dostatečně dobře přizpůsobit. A také bych byl rád, abyste věděli, že jde o smlouvu, kterou eh, musí podepsat také naši partneři. A teď mám na mysli Spojené státy americké. Jsme ve velmi složité situaci, ve velmi citlivé situaci to znamená, že i když já vím, že teď nehovořím teď přesně o mé kompetenci, ale chci, abyste věděli, s jakými nebo jakým složitostem eh, čelíme, protože opravdu potřebujeme těch devět eh, měsíců toho přechodného období, aby se celý ten systém mohl přizpůsobit a abychom také co nejlépe mohli spolupracovat eh, s vámi, s Evropským parlamentem, jako s nejlepšími představiteli všech evropských občanů. Con Estados Unidos, como sabe usted. Samozřejmě musíme dosáhnout dohody se Spojenými státy, jak asi víte. Ministři eh, eh, zahraničí chtějí evropský systém eh, PNR. Já si nemyslím, že by dávalo smysl mít společný systém PNR se Spojenými státy. Musíme mít totiž něco v Evropě. Něco, co projde parlamentem. To si myslím, že je kritický bod našeho bezpečnostního uspořádání. Musíme tedy Eh, um, požádat parlament, aby se zabýval příslušnými typy PNR eh, a těmi brzdami a protiváhami, tak abychom nastavili eh, příslušnou rovnováhu mezi bezpečností a svobodou a abychom přitom dodržovali pravidla, která zatím v Evropě dodržujeme. Zatím se nám to daří a myslím si, že svým způsobem Evropská unie má na co být hrdá. Pokud jde o eh, ty tělesné skenery, tak eh, čekám na tři zprávy, které komise zpracovává o užitočnosti eh, skenerů, o tom, co opravdu dokáží a co nikoli. Potom o tom, jestli jsou slušitelná s právě jednotlivce, zejména na soukromí. A také na zprávu o jejich vlivu na zdraví. Jakmile budeme mít eh, tyto zprávy, tak budeme moci vést klidnou a řádnou debatu o eh, skenerech. Pokud jde o ty ostatní věci, eh, myslím si, že pan Diaz de už o tom hovořil a Děkuji. Já jsem velmi rád, že španělský ministr chce opravdu podpořit všechno, co stanovuje stokholmský program. My samozřejmě jako Maďarsko budeme se španělským předsednictvím velmi úzce spolupracovat. Naše spolupráce už byla velmi plodná a chci všechny ujistit, že následující předsednicí budou pokračovat v iniciativách započatých španělským předsednicím. Co se týče vízového režimu, zatímco zatímco všechny členské státy začaly pracovat na vízové reciprocitě, vízové reciprocitě s USA a s Kanadou, tak eh, teď jsme v situaci, kdy se situ... teď, teď v podstatě se situace zhoršila, protože Kanada začala vyžadovat eh, víza pro české občany. Tak já bych ráda věděla, co si právě o tomto myslí španělské předsednictví a jak chce do budoucna eh, zabraňovat podobným problémům. Dále, co se týče také ještě víz pro občany z východních zemí. Jak se stavíte k této otázce? Tak jak víte, tak vízová politika nespadá přímo eh, do rámcové působnosti. Není to eh, vnitro spravedlnost, je to spíše pro eh, ministry zahraničí. Ale tradičně samozřejmě jsme konzultováni když se dohodují eh, vízové dohody. Pokud jde o eh, tak víza do Kanady a USA, pět členských států EU má přijatelný systém, podle mě. To znamená systém o bezvízové povinnosti se Spojenými státy, o výjimkách bezvízové povinnosti. Eh, a já si myslím, že těch pět zemí by mělo mít stejná práva jako ostatní členové EU. Také si myslím, že je nepřijatelné, aby čeští eh, státní příslušníci museli mít víza na cestování do Kanady. Poslední eh, zasedání eh, ministrů, Rady ministrů v listopadu loňského roku přijalo dokument, kterým se pověřuje komise, aby spolupracovala přímo s Kanadou na zajištění toho, aby nebyla žádná diskriminace. Sophie Indeveld Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane ministře, za úvodní slovo. Já bych nejdříve eh, ráda vám byl blahopřála k tomu, že jste si eh, vybrali za prioritu boj proti násilí na ženách. Mám ovšem také několik kritických otázek také k PNR a SWIFTu. Evropský parlament přijal prakticky jednomyslně usnesení o PNR v listopadu roku 2008 a tam žádá radu o některá vysvětlení. My jsme to vysvětlení nikdy nedostali. Nedostali jsme nikdy odpověď, čili myslím si, že je trošku předběžné eh, se do toho projektu pouštět, dokud nedostaneme od nás odpověď. Potom ke SWIFTu. Vy jste zdůraznil, jak důležité jsou údaje ze SWIFTu. My pořád čekáme na informace k tomu, jak jsou užitečné. A dali jsme to dokonce jako podmínku pro to, abychom eh, hlasovali eh, na plenárce za dva týdny nebo pro naše hlasování. A pochopili jsme, že jediné dokumenty, které dostaneme, jsou přílohy k eh, dokumentu, na které se můžeme podívat jenom v nějaké zabezpečené místnosti v budově rady. Já jsem si že to není ukázka dobré spolupráce mezi našimi dvěma institucemi. Pokud jde o e, to časové rozložení, tak ta dohoda se Spojenými státy by měla e, zatím vstoupit v platnost k 1. únoru. Rada čekala až do poslední chvíle e, s žádostí Evropskému parlamentu o souhlas. A my jsme požádali radu, aby odložila vstup platnost a bylo nám řečeno, že to nejde, takže jsme dostali eh, jenom pět dní a ne přístup na eh, všechny nezbytné informace k tomu, abychom mohli eh, přijmout rozhodnutí. Tak to není dobrý začátek naší spolupráce podle Lisabonské smlouvy. A závěrem, pane předsedo, Evropská unie se připravuje k přístupu k Evropské umluvě o lidských právech. Nicméně alespoň dva členské štáty odmítají uznat autoritu soudu ve Štrasburku, zejména v případě, který se týká oddělení církve a státu. A myslím, že Španělsko potvrdilo, to, že soud uznává. Tak ráda bych slyšela vaše reakci, pane ministře. Agradezco el apoyo que ha dado expresamente a los temas. Děkuji za to, že jste zmínila opět téma násilí na ženách, protože je to téma, kterému se opravdu budeme velmi mnoho věnovat. Co se týče PNR, tak zatím máme provizorní PNR z USA a z Austrálií. My samozřejmě ještě musíme eh, v rámci ministerských setkání hovořit o možnosti evropského PNR. Jde o to, abychom si přesně určili, jaké údaje budeme vyžadovat, co tedy eh, bude povinné a O tom se ještě samozřejmě budeme bavit. Budeme se o tom bavit také v rámci e, vašeho parlamentu. To znamená, že když budeme hovořit o tom evropském PNR, tak budeme hovořit s vámi. Co se týče SWIFTu, tak já jsem již eh, říkal, že nejde o dosie, Eh, který by byl v kompetenci našeho ministerstva. Nicméně jsem to zmínil, jenom abyste věděl, věděli, že je to důležitá oblast, že se tam děje spousta věcí, nicméně nemůžu dávat teď žádné eh, konkrétní údaje. Zatím máme provizní, provizorní SWIFT a jediné, co k tomu mo- mohu říct, je to, že jde o devět měsíců přechodného období, čím se samozřejmě prodlouží celá ta doba těch několik let, k, eh, v v průběhu nich jsme již na tomto systému spolupracovali. Nicméně je to zásadní období a v tomto přechodném období se musíme opravdu všichni snažit překonat ty obavy, které máme. Já chápu, že to je velmi citlivé téma a že všichni máme obavy, ale já jsem si jistý, že můžeme dosáhnout toho, že se domluvíme a že vytvoříme velmi dobrý systém výměny informací. Senior Romera. Eh, Já bych eh, vás také rád pozdravil, pane ministře, ale chci se soustředit na tři témata. V první řadě první velmi důležitá záležitost SWIFT. Je velmi důležité, aby v radě si všichni byli aby všichni věděli, že jde o vytváření precedentu a proto potřebujeme všechny informace, všechny informace od ministra vnitra a od všech, protože víme, že do dokud parlament nerozhodne, tak nebude moci celý proces být ukončen. A to jsem chtěl jen dodat k předešlým předřečníkům. Eh, dál. Co se týče naší zodpovědnosti, máme velmi přímou zodpovědnost v souvislosti s otázkami migrace. A já to chci zdůraznit, protože velmi často se eh, hovoří o migraci v souvislosti s jinými věcmi, které s ní nemají vůbec eh, co dočinění co se týče řízení migrace, tak chci říci, že spousta lidí získává velmi falešný pocit z toho, co se děje. A my všichni víme, odkud to plyne. To se stává teď na, třeba na obecní úrovni, my všichni známe ten případ ze Španělska. Ale co se týče teď řízení migračních vln, chci říci, že migrační vlny musí být velmi dobře navázány na všechny legální prostředky, které v tuto chvíli máme. Dále, co se týče asilové politiky, a možná, že je to e, návrh, je možné dát a udělit azyl lidem, e, jejichž e, základní práva a svobody nejsou v jejich e, zemích dodržovány. E, Dále, co se týče spolupráce mezi Evropské unie a USA, eh, jak přesně ta policejní spolupráce by měla probíhat? Tomo buena nota, como no, de las posiciones que hasta ahora he escuchado y que por otra parte conocía en Já si, eh, jsem si dělal poznámky, pochopitelně, eh, co se týče toho SWIFTu, a zítra, až přijde minister spravedlnosti, tak určitě bude schopen vám odpovědět na některé věci, na které já dnes eh, nejsem schopen odpovědět. Co se týče otázky bezpečnosti a imigrace, řekl jsem ve své prezentaci, že jestliže hovoříme o imigraci, tak eh, potřebujeme mít evropskou imigrační politiku a tak se o tom také hovoří ve smlouvě. Myslím si, že takováto politika potom eh, musí eh, zahrnovat všechny věci. S tím souvisí několik věcí. Za prvé otázka ehm, legální imigrace protože pochopitelně existují migrace, která je legální a potom existuje také otázka ilegální eh, migrace a je potřeba, abychom spolupracovali se zeměmi původu a se transitními zeměmi. Je potřeba, abychom zajistili, aby tito lidé měli skutečně ti legální migranti, aby měli možnost legálně přijít do Evropy. Myslím, že toto jsou všechno elementy, které je potřeba zvážit v té politice, která, jak říkám, by měla zahrnout všechny tyto aspekty. Co se týče boje proti nelegální imigraci, zde eh, je potřeba opět vycházet z těch dalších dvou faktorů, protože jinak nemůžeme být úspěšní. Musíme přesvědčit eh, transitní země a země, odkud přichází imigranti, že nám musí také tyto země pomáhat. A toho můžeme dosáhnout, když budeme mít také legální imigranty. Myslím si, že to je základ naší politiky. Eh, ono to nesouvisí s tou bezpečností v tom klasickém slova smyslu, eh, která eh, má jisté politické konotace. Mohou existovat určité obce, například ve Španělsku, které vyjádřily určité obavy v této souvislosti a je potřeba, aby právě tyto obce přistupovaly racionálně k těmto politikám. Co se týče azylové politiky, eh, tam nejsem schopen vám odpovědět. Co se týče spolupráce mezi policejními sbory, eh, víte, jak já se na to dívám, je to věc, o které často hovoříme v našem parlamentu. My máme skvělou spolupráci mezi regionálními policejními útvary a federální policií a doufám, že tak tomu bude i v budoucnosti. Pan Tavares je další. Dobrý den, pane eh, ministře na verdade, duas perguntas que têm a ver com liberdade de movimentos. Primeiro, no espaço. Dvě otázky týkající se svobody pohybu. Co se týče transatlantické oblasti a za druhé také co se týče evropské oblasti. Hovoříte o posílené spolupráci s USA v boji proti terorismu ale je pravda, že my všichni víme, že abychom mohli bojovat proti mezinárodnímu terorismu, potřebujeme mezinárodní spolupráci, ale také potřebujeme, aby USA nám dala, dalo důkazy důvěry, aby nám důvěřovali musíme totiž sdílet eh, černé seznamy amerických občanů, ale potřebujeme také naše černé, eh, také jejich eh, černé listiny. Tak, co se týče tedy toho evropského prostoru, svoboda pohybu je jednou ze základních evropských svobod, ale nesmí to být pouze abstraktní svoboda, musí to být opravdu reálná svoboda také v rámci rodin, eh, v rámci manželských svazků, ať už to manželství bylo uzavřeno ve Španělsku nebo v Portugalsku mezi muži nebo ženami nebo eh, jakkoliv co budete dělat v této oblasti? Jak budete podporovat přijetí a realizování a prosazování těchto základních práv a svobod v členských státech Evropské unie? Co se týče SWIFTu, tak já bych, pane ministře, rád řekl následující. Nejde tady o žádné provizorium. Jde o smlouvu, která nahradí praxe a postupy, které budou fungovat po těch devíti měsících. Je to smlouva nebo jde v podstatě o podmínky, které budou v rukách Spojených států amerických a my se právě z toho důvodu o tom musíme daleko více bavit, protože to, co se dohodne, to už bude nevratné, to už tak zůstane. Ano, odpovím velmi stručně. E, nejprve se musím omluvit, protože jsem to poslouchal ve španělském překladu. Možná, že by bývalo jednodušší pro mě to poslouchat v portugalštině když vám to může připadat zvláštní. Co se týče té dohody se Spojenými státy, ta základní myšlenka je asi taková, že by to mělo být všechno na základě rovných podmínek. My budeme vyžadovat eh, rovný přístup eh, ze strany Spojených eh, států. To znamená, to, co bude žádáno od evropských občanů, bude žádáno také od občanů amerických. To je otázka reciprocity. S tím já souhlasím. Ve Spojených státech v současné době probíhá diskuse o tom, že by se měly zrevidovat tyto listiny černé listiny pasažerů. Myslím si, že bychom měli využít této příležitosti k tomu, abychom eh, si trvali na tom, aby došlo k této revizi také, co se týče evropských občanů, nejen tedy občanů amerických. Ano, ano, k této revizi skutečně dochází. V současné době eh, také se provádí analýza o tom, eh, co způsobilo situaci kolem toho letu do Detroitu, jak je možné, že došlo k tomu selhání. Eh, zatím ale ještě všechny informace nebyly schromažděny takovým způsobem, jak by bylo potřeba. Čili já se pokusím eh, předat ty vaše, vaše otázky, vaše informace americkým kolegům. Hovoříte o rodinných právech, hovoříte o různých věcech. Myslím si, že eh, já se na to dívám podobně jako vy. Naše stanoviska jsou si velice blízká. Um my máme pochopitelně rodinné právo, které se dotýká celé řady oblastí, ale to neznamená, že je stejné je to ve všech eh, členských zemích. Eh, ale svoboda eh, pro ženy je bez jakýchkoliv omezení. Všude také se hovořil o SWIFTu, to byl, myslím, poslední bod vašeho příspěvku. Dovolte, abych ještě jednou zopakoval, že tady nehovoříme o něčem, co by bylo nevratné. E, Rádi bychom rozšířili to, co, to, čeho jsme už dosáhli během posledních několika let. E, jsme zavázáni v tom smyslu, že e, budeme dodržovat to, co jsme již přislíbili. Jde o to, abychom byli schopni vždy eh, nějakým způsobem provést syntézu všech těch podezření, která máme, důkazu a tak dále. Čili já hovořím eh, o tom vlastně už celé odpoledne, o tom, že je potřeba ale ve všech těchto věcech mít na paměti, že musíme mít vždy rovnováhu mezi svobodou a bezpečností. Pan Bodeka. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, děkuji. Děkuji vám za to, že jste se zmínil o některých věcech, včetně tedy toho, jak bojovat s islamistickým terorismem. Toto je věc velice důležitá. Myslím si, že celá ta koncepce eh, Erasmu pro policejní sbory je velice důležitá v této oblasti. Skutečně si myslím, že může Evropa dosáhnout pokroku. Ale trošku obecně jste hovořil o té klíčové otázce související s migrací. Co podle vás konkrétně znamená boj proti ilegální imigraci. Eh, slyšeli jsme, co k tomu řekl pan prezident Sarkozy nedávno, který zcela jasně řekl, že bychom neměli um, umožňovat riziko toho, že se stane se zbytkem Evropy to, co se stalo uh, s Itálií, což by se teda bývalo stalo s Itálií, kdyby pan Maroni zasáhl. Ale Španělsko je zemí, kde imigrace je obrovským problémem. Takže prosím, řekněte nám jasně, jaké je vaše stanovisko, jaká je evropská politika, kterou vy nám navrhujete, ale prosím, co nejvíc konkrétně, jakým způsobem budete bojovat proti nelegální imigraci. Pane ministře, máte slovo. Já jsem již chtěl dříve vysvětlit eh, tuto věc a udělám to tedy ještě jednou. Boj proti nelegální eh, imigraci, to je něco, co se odehrává na našich hranicích. Bráníme eh, své hranice, ať už jsou na moři nebo na pevnině. Pochopitelně daleko obtížnější bránit eh, mořské hranice, proto jsem velice rád, že Frontex do této věci také se angažuje. Pochopitelně existuje celá řada důsledků takovéto migrace po moři. Mnoho lidí se může utopit. Čili snažíme se udělat všechno proto, aby se nedostávali lidé k nám přes tyto hranice, ale nesmíme spo, eh, přitom zapomínat na jednu věc, a to je spolupráce se třetími zeměmi. S tím souvisí repatriační politika a boj proti nelegální e, imigraci už v těch zemích, odkud vlastně nelegální imigranti přicházejí. Dovolte, abych uvedl příklad, který vám možná tuto věc lépe objasní. Španělsko má problém. V roce 2006 jsme měli obrovské problémy se Senegalem při té době. Více než 20 tisíc lidí Senegalců přijelo do Španělska. My jsme potom zahájili určitou politiku se senegalskou vládou. My jsme dovolili Senegalcům, aby přišli do Španělska, alespoň do těch oblastí, kde jsme potřebovali pracovní síly. A potom jsme jim pomohli, eh, aby dosáhli lepšího rozvoje eh, těchto oblastí. A tím si myslím, že se nám podařilo bojovat eh, proti nelegální migraci. Čili vraťte se do země svého původu, jestliže přijímáte ochotně přímo peníze, repatriaci a tak dále, tak potom nelegální imigrace zmizí. A od té doby skutečně jsme žádné Senegalce neměli jako nelegální migranty. Jde o metodu don't a já bych ještě jednou zdůraznil, všichni, prosím vás, má, máte pouze dvě minuty na otázku a dvě minuty na odpověď. A chci říci, že v případě, že to, to pravidlo nebudeme dodržovat, tak všichni ti lidé, kteří jsou teď již na mém seznamu, se nedostanou ke slovu. To znamená, že pokud nebudeme dodržovat toto pravidlo, tak já tu lhůtu snížím ještě na jednu minutu a uvidíme, jak to celé bude pokračovat. A nebo tedy můžeme sebrat několik otázek naraz a poté poprosíme pana ministra, aby odpověděl všem dohromady. Já um, Eh, nevím, eh, paní Intervalt byla jako eh, místo předsedkyně. Ne, ne, ona mluvila jménem Alde. Dal jsem jí slovo, co by první poslankyni za liberály. O to tady šlo. Takže teď minutu každý a budu nesmírně přísný. Takže teď pan Coelho. Máte minutu. Pane eh, ministře, eh, s velkým zájmem jsem si vyslechl, co jste říkal. A také to, co jste říkal, že občané eh, potřebují větší bezpečnost a že je třeba posílit svobodu. Já vám přeju hodně štěstí ve vašem předsednictví. A pokud jde o ty vnější hranice a o jejich zabezpečení, pokud je o bezpečnost lidí, tak o tom jste hovořil a já bych se tedy zeptal. Za španělského předsednictví myslíte si, že bude možné eh, o eh, SISu 2 rozhodnout a když eh, se to nepovede, tak máte nějakou představu, co se stane? Děkuji, pane Coelho. Paní Rivero López. Děkuji. Já bych ráda přivítala mezi námi pana ministra vnitra. Pane ministře, v tuto fázi jsme svědky toho, že e, policejní a soudní spolupráce v Evropě je zatím e, v paňkách. Bylo Lisabonské smlouvy ovšem se vytváří nový prostor e, bezpečnosti, spravedlnosti a svobody kdy eh, se zachovává práva eh, vláda zákona i při boji proti terorismu. Vzhledem k tomu eh, terorismu, k fenomenu terorismu se ovšem některé svobody spochybňují. Je možné, aby koordinace těch eh, jednotlivých úprav v soudní a policejní oblasti eh, mohla vést k vytvoření nějakého výboru, orgánu nebo instituce, eh, kde by všichni policejní, soudní a finanční orgány byly zasloubeny. Paní Watford, děkuji. Pane ministře, já se vás zeptám na to tež, na co jsem se ptala paní Malmström na slyšení. Ona mi odpověděla pozitivně. Souhlasila s tím, že eh, se bude zabývat eh, přehodnocením celého toho seznamu eh, nástrojů, které máme na sběr dat a hromadné sledování v Evropské unie, unii v EU a v transatlantickém prostoru a externě. Udělal byste to samé. Posledních deset let tady víceméně hasíme požáry každým novým návrhem a v prakticky nemáme žádný plán, žádnou cestovní mapu, jak se tak říká, toho, jak půjdeme vpřed. Kdy už budeme mít nazbíráno dost dat? Co je naším konečným cílem? Kdy řekneme, že už to stačí ty informace o lidech, které máme, že už nepotřebujeme víc? Musíme to, musíme udělat to, co říká prezident Obama, pospojovat ty tečky a využít ty informace, které máme. Děkuji, pan Albrecht. Děkuji. Pane ministře, já jsem eh, eh, tady slyšel to hodně o eh, nutnosti bezpečnostních opatření. Já bych byl rád, kdyby rada tuhle nutnost podložila nějak jasněji fakty a hodnoceními a ta nám eh, ta hodnocení dávala častěji k dispozici. To je pro mě důležité, abychom my jako legislativní orgán opravdu mohli příslušným způsobem jednat. Také bych si přál, aby předsednictví rady, nebo aby rada eh, také s přispěla k střízlivému posuzování situace tím, že nebude hovořit tolik o teroristických útocích, ale eh, o tom, co chceme potírat, a sice trestnou činnost. A o tom jsem toho od vás slyšel málo. Jak chcete snížit eh, hladinu kriminality? A jak eh, tedy boj proti eh, kriminalitě chcete provozovat kromě bez těch bezpečnostních opatření? Děkuji, pan Posutil. Děkuji, pane předsedo. Já bych se zeptal pana ministra eh, k otázce eh, nelegálního přistěhovalectví. Pane ministře, eh, je zřejmé, že vzorce a cesty nelegální migrace se mění. 30 tisíc lidí před třemi lety na Kanadských ostrovech, 20 tisíc lidí na Maltě, na Lampeduze, u nás zase jindy a teď zase na Korcice. Očividně nelegální přistěhovalectví si hledá své cestičky stále jinak. A je zřejmé, že ty cesty využívají ten eh, nejslabší článek v eh, řetězci, že nelegální sítě jsou mnohem eh, dále než my v oblasti mm, ochrany hranic. A co si o tom už myslíš, španělské předsednictví a co s tím hodlá učinit? Paní Zipo. Jedna retorická připomínka ke SWIFTu. USA používají ta data už 8 let a zatím neexistuje žádná konkrétní odpověď na eh, eh, využití tohoto systému a to hovoří samo o sobě. Také jste hovořil o eh, vnitřní bezpečnost. Není mi zřejmé, kde, zřejmé, kde je strategie, ale mám konkrétní otázku. Jeden problém je v tom, že často uvnitř evropských zemí propagandisté Eh, úspěšně získávají eh, příznivce pro tento typ trestné eh, činnosti. Nejsou to jenom lidé přistěhovaleckého původu, ale proč si myslíte, že mladí Evropané se nechají přemluvit k tomu, aby se nechali vyškolit právě v téhle oblasti a jaké to má dopady potom na vaši strategii? Děkuji a paní Bilbao. Děkuji, pane eh, předsedo, a děkuji vám, pane ministře, za veškeré vaše vysvětlení. Přeji vám eh, hodně úspěchů v nadcházejících šesti měsících. Hovořil jste o potřebě eh, intenzivnější spolupráce mezi policejními orgány, o lepší výměně informací, o boji s terorismem. A já bych se zeptala v tomto smyslu, proč ještě nebyl konečně přijat šengenský eh, protokol a proč baskická policie nebojuje proti eh, násilí? Proč eh, nepracujete s nimi jako s jinými národními policejními orgány? Není to plýtvání zdroji a nevytváří to nedostatek bezpečnosti v tom regionu. Stokholmský protokol se týká ochrany eh, nebo obsahuje část, která se týká eh, obětí terorismu. A já bych se zeptala, eh, o které oběti myslíte, že se bude jednat, které se dostanou do charty? Zohledníte nějaké zkušenosti ze své administrativy a příspěvky asociací v tomto? Děkuji pane předsedo, eh, pane eh, ministře. Hovoril jste o společné eh, přistěhovalecké politice. Kdyby měla být přijata, nebyly by potom nesmyslné smysly, tedy sliby politiků v jednotlivých členských zemí, který, kteří slibují konkrétní vlastní cíle nebo limity na přistěhovalectví. Nepřeneslo by se to potom na úroveň Evropské unie. Paní Kinga Gál? Eh, pane předsedo, pane ministře, já jsem velmi ráda, že se tu zmínil program třech předsednictví, program TRIA. Já si myslím, že to je zcela zásadní, protože tímto způsobem můžeme zaručit dlouhodobý efekt i také dlouhodobé dopady stokholmského programu. Také jsem velmi ráda, že jste zmínil boj proti terorismu, ale také boj proti vnitřním hrozbám. A já si myslím, že to je velmi důležité právě v souvislosti s ochranou našich našich dětí a našich mladistvích potřebujeme velmi konkrétní aktivity. Například, co se týče využívání internetu, například, eh, co se týče boje proti násilí na mládeži, nebo na podporu aktivit, které by měly zabránit eh, zločinům způsobeným právě mladými lidmi. Signora Dělili? Grazie, ministro, innanzitutto un apprezzamento. Děkuji, děkuji, pane ministře. Já bych vám chtěla poblahopřát eh, nejprve, protože vy jste řekl, že vaše eh, předsednictví se bude věnovat otázce právě na celý na ženách. Eh, řekl jste také, že jedna, jedna z vašich priorit je bojovat proti zneužívání eh, nedospělých dětí, včetně v oblasti dětské pornografie. Ta druhá oblast souvisí s asilovou politikou. Nemyslíte si, že by dávalo smysl eh, zavést určitá opatření, která by umožnila eh, společné sdílení zátěže, která souvisí s těmito zodpovědnostmi? Například bychom Mm, mohli bychom mít určité ustanovení, které by umožňovalo eh, převádění některých těchto lidí tak, aby některé státy neměly příliš velkou zátěž v souvislosti s eh, s, mig, eh, s migranty. Děkuji, pane ministře, i z naší strany vás zdravím. Vy jste eh, hovořil o tom, eh, o úspěšné eh, spolupráci se Senegalem, pokud jde o uprchlíky a nelegální přistěhovalectví. Jak se ve Španělsku zkoumá, jak se zachází lidmi v terému, když pošlete například lidi zpátky do Maroka? co se tam eh, s nimi děje. Vyklopí je někde eh, v poušti, kdo se s nimi eh, baví. Jak vypadá spolupráce s Marokem? Hmm. My jsme byli v Tenerife a v jiných příjmových táborech. A co chce předsednictví udělat k posílení solidarity, tak aby ty příslušné země jako Malta nebyly na holičkách? protože, a aby mohli eh, s těmi lidmi eh, zachova, eh, zacházet důstojně. A není to jenom otázka peněz, ale prostě důstojného zacházení. Děkuji, paní Jiménez. Sí. Eh, buenas tardes, eh, señor ministro. Eh, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Dobrý, dobrý pane, pane ministře. Děkuji vám za to, že jste mezi nás dnes přišel. Jsem velice eh, byla jsem velice potěšena vaší odpovědí na otázku pana Diase. A také jsem ráda, že jste se přihlásili k tomu, že budete nějakým způsobem připomínat oběti terorismu, protože si myslím, že to je věc velice důležitá. Je to totiž nejlepší způsob, jak můžeme bojovat proti těm, kteří nás chtějí zničit. Ale myslím si, že jsou ještě další věci, které jsou velice důležité a těm se věnuji já. E, jedná se o chartu, o které hovořil pan Díez, To je charta práv obětí terorismu. Myslím si, že tato charta by měla vycházet z ochrany práv eh, všech obětí a eh, zpráva na to, aby se člověk do, do, dočkal spravedlnosti. Toto nemůže být pouze nějaká politická rozmařilost. Myslím si, že pan Barroso by se měl eh, soustředit právě na to, aby stimuloval eh, vznik této charty a jaké jsou konkrétní, jaká jsou konkrétní opatření, která v této oblasti děláte v rámci španělského předsednictví proto, aby z tato charty se stala realita v co nejbližší budoucnosti. Děkuji, pan Kolčeta. Pane ministře, Eh, dovolte, abych vám eh, poděkoval za to, že jste nás seznámil se svými prioritami. Chtěl, chtěl bych vám také poděkovat za to vašem eh, hodnocení situace. To je věc, které se často v naší diskusi nevěnujeme, konkrétně zločinu páchaného přes hranice. Já často slyším lidi hovořit o terorismu, o obětech terorismu a tak dále, ale dovolte, abych Eh, na této půdě eh, připomněl i to, že eh, také máme případ soudce Barcelina, který byl, zničen, který byl zabit mafií a dalších, které mafie zavraždila. Jsem velice rád, pane ministře, že jste citlivější k těmto otázkám, než jsme my. Přehovoříme-li o obětech terorismu, můžeme současně také hovořit o obětech organizovaného zločinu. Jestliže hovoříme o těch, kteří jsou ochotni svědčit v těchto případech. Eh, hovoříme vlastně o lidech, kteří jsou ochotni svědčovat, svědčit proti organizovanému zločinu a myslím si, že bychom zde měli hovořit o ochraně eh, obětí, ale také o obětech eh, svědků, všech těch, kteří bojují proti organizovanému zločinu, protože na tyto otázky Evropa zatím nereagovala citlivě. Teď ještě poslední, předtím, než dám slovo panu ministrovi. Pane ministře, já bych vám také chtěla poděkovat eh, za eh, to, že jste nás seznámil eh, se svými prioritami. Jsem velice ráda, že mezi těmito prioritami jste se zmínil také o boji proti násilí na ženách, ale neříkal jste nic o obchodování s lidmi. Obchodování s lidmi je součástí toho, čemu říkáme násilí na ženách, protože ženy a dívky jsou často prodávány i jako otrokyně. A tento proces eh, často eh, není vůbec eh, kontrolován a neexistují žádné postihy. Ženy a dívky se dostávají ze třetích zemí na do Evropské unie a pak je s nimi obchodováno mezi jednotlivými členskými státy. Myslíte si, že eh, v této oblasti existuje skutečně dostatečná spolupráce mezi těmi, kteří mají na starosti potírání zločinu v těchto zemích. Myslíte si, že policejní síly skutečně spolupracují v této věci tak, jak by měly a jaké, jaká opatření v této věci chcete dělat? Jsme si vědomi toho, že Eh, už eh, teď jsme eh, věnovali více než 15 minut otázkám týk, souvisejícím s prioritami španělského předsednictví. Jsem přesvědčen, že jste, že je vám jasné, že ty odpovědi nemohou být absolutně podrobné, ale přesto teď dovolte, abych dal slovo panu ministrovi a on se pokusí na všechny reagovat. Děkuji, pane předsedo. Já se velmi omlouvám za to, že jsem si nestihl zapsat jména všech řečníků, protože eh, mm, to bylo pro mě velmi složité. Já ta vaše jména neznám, to znamená, že abych tady se zbytečně nestrapnil, tak eh, nebudu zmiňovat jména řečníků. Co se týče SISu, v tuto chvíli dochází k hodnocení fungování SISu 2. Pokud toto hodnocení dopadne dobře, tak proj- bude probíhat další hodnocení v dubnu a poté další. Pokud jakékoliv z těchto hodnocení by mělo být negativní, tak komise bude mít dva měsíce na to, aby se snažila najít nějaká korektivní opatření. Takže to je ta situace, ve které se v tuto chvíli nacházíme. V tuto chvíli právě probíhá hodnocení, které si myslím, že začalo včera. A já tu chci vás informovat o tom, že ten návrh a ta iniciativa vychází z komise. Co se týče protiteroristické strategie, to, o čem hovořila paní Romero. Já víte, já jsem spíš proti tomu, aby se teďka tady budovaly nějaké eh, nové velké struktury. Já si myslím, že v tuto chvíli informace proudí jednoduše s lehkostí, co se tedy týče terorismu. A já si myslím, že co hlavně musíme sdíle, sdílet a dokazuje to i naše eh, nedávná minulost, tak to jsou strategie. Musíme sdílet strategie a informace v rámci Evropské unie. Musíme hledat naše partnery v jiných členských státech, naše koordinační eh, partnery v členských státech, protože eh, a tím přejdu k další otázce. Eh, já nevím, bohužel já se omlouvám, nepamatuju si vaše jméno. E, je pravda, že samozřejmě máme k dispozici spoustu informací, ale velmi často nejde o množství informací, ale o to mít tu správnou informaci a poté tuto správnou informaci předat té e, příslušné policejní služce. hovořilo se zde o zločinnosti. Já bych chtěl říci, že v rámci bezpečnosti kompetence Evropského společenství odvětví se dotýkají společných eh, rizik, ale mají přímý dopad na každodenní život eh, občanů. Eh, to znamená, že všichni samozřejmě cítí na sobě dopady obecních, národních i evropských politik. Ale jako příklad, zloděj, který ukradne tašku, tak samozřejmě vyvolá obavu u toho daného občana, ale samozřejmě eh, to nemá žádný dopad na fungování Evropské unie, pokud se nejedná teď o organizovaný zločin, pokud nejde o e, skupinu zločinců, kteří vykrádají domy k radou, předměty a tak dále. Takže e, eh, proto to eh, vám chci říci, že já nemohu odpovídat na eh, všechny druhy zločinnosti, ale já s vámi souhlasím protože vy, kromě toho, že hovoříte o, teriz, o terorismu, zároveň zmiňujete, že existuje spousta dalších druhů zločinnosti, které mají přímý dopad na naše občany, tak ano, já s tím souhlasím. E, samozřejmě měli bychom se i všem těmto ostatním druhům zločinnosti věnovat daleko víc, protože mají velmi přímý e, dopad na naše občany, ale nemůžeme zapomenout na terorismus, protože víte, my všichni eh, velmi eh, jednoduše zapomínáme a ten let do Detroitu to byl jen dobrý signál pro nás všechny, abychom si uvědomili, že terorismus je ještě stále skutečností, existuje. Neříkáme, že jde o zločinnost, která neustále nabývá eh, na své nebezpečnosti, to si nemyslím, ale je to něco, co stále existuje a je skutečností. Hovořil jste o Maltě, já znám velmi dobře ten malcký eh, program, znám velmi dobře ten příklad z Korziky a vím velmi dobře, že eh, ty cesty a trasy mafií se neustále eh, mění a jakmile se změní, tak samozřejmě se začín, musí měnit i naše priority. Musíme hovořit s těmi zeměmi, které v tu chvíli jsou transitními zeměmi nebo zeměmi původu nelegální imigrace. To všichni víme. Například, když se vezmete středozemí, tak eh, myslím si, že všichni víme a všichni jsme si vědomi toho, že jakmile Španělsko eh, začne vyvíjet tlak na severní Afriku, tak eh, většinou to mývá ten důsledek, že ta imigrace začíná proudit jiným směrem více z východu a spousta lidí, tedy těch nelegálních migrantů, se snaží jet více na východ. A to jsou samozřejmě Eh, to je potom otázka policejních strategií, jak se k tomuto, jak se tomuto postavit. My musíme ale v každém případě spolupracovat se všemi těmi zeměmi, kterých se toto eh, dotýká. Musíme spolupracovat se zeměmi původu a s transitními zeměmi a musíme nabízet hlavně alternativy, protože nejde o to jenom říkat ne, ne, ne, ne. Jde o to říci ano za těchto a za těchto podmínek, ano za podmínky, že my pomůžeme a tak dále a tak dále. Souhlasím s tím, co jste eh, řekli o prevenci. Já jsem hovořil o zločinnosti mládeže, hovořil jsem o tom, že také budeme organizovat seminář týkající se právě prevence zločinnosti mezi mladými lidmi. Eh, to je něco, čemu se určitě budeme věnovat, protože víme, že zločinnost eh, neustále a více a více roste v těchto věkových skupinách mezi mládeží a mladými lidmi. Budeme se snažit tedy přijímat různé vzdělanostní iniciativy. Samozřejmě eh, basketská otázka, kterou eh, vy jste eh, zmínila. Já bych jenom chtěl říct, že spolupráce mezi policijními složkami Baskicka a národními španělskými složkami a evropskými policijními složkami je neustále lepší a lepší. Já samozřejmě znám požadavky basketské policie a chtěla, chtěl bych také pogratulovat za úspěchy basketské policie z dnešního rána. Co se týče Eh, charty, eh, která by měla podporovat oběti terorismu, tak my zcela souhlasíme. Já jsem si zcela jistý, že tato charta bude přijata. Eh, já jsem si jistý, že je tato charta velmi důležitá pro všechny evropské občany, ať už pocházíte ze státu, který je nějakým způsobem ovlivňován nebo není ovlivňován domácím terorismem. A my v každém případě budeme očekávat a budeme velmi velmi vděční za pomoc všech států, kteří s národním terorismem eh, zkušenosti mají. A na závěr bych řekl, eh, hovořili jsme eh, o té otázce repatriace nebo nucené repatriace. Je pravda, že eh, ve stokholmském programu eh, hovoříme také o těch různých eh, prostředcích solidárnosti a solidarity. Já vím, že ne všechny státy se na tom tu shodnou, ale my bychom chtěli v rámci našeho předsednictví opravdu dojít ke schodě mezi všemi státy, protože se jedná o jednotné evropské hranice a jsem si jistý, že eh, někdy v budoucnosti dojdeme k odsouhlasení formálních eh, dohod a všichni dojdeme ke schodě. Já samozřejmě zcela souhlasím eh, s panem Kročetem eh, to, co říkal o zločinech eh, mafie. My samozřejmě víme, že se jedná o organizovaný zločin, který je velmi dobře strukturován. Je to samozřejmě zločinnost, proti které musí bojovat všechny státy a státy již spolupracují, aby se mohly potýkat s touto zločinností. A dále, co se týče obchodování s s lidskými osobami. Je možné, že jsem to nezmínil, ale jak jsem již řekl, řekl nemohl jsem vyjmenovat všechno. Eh, samozřejmě se tím budeme zabývat. Existuje ale již globální akce Evropské unie proti obchodování s lidmi. Eh, to je v každém případě aktivita, na které spolupracuje Švédsko, Finsko, eh, Portugalsko a další. A tento program už má akční prostředky, které byly vytvořeny švédským předsednictvím a Španělsko se zavázalo, že v této eh, aktivitě bude pokračovat. 4. března také budeme organizovat setkání, na kterém budeme hovořit o pokračování eh, našich aktivit v rámci tohoto programu. To znamená, že samozřejmě i tady v této oblasti jsme rozhodnuti bojovat proti obchodování s lidmi a proti obchodování s ženami. Já vám všem děkuji za vaše příspěvky, za vaše otázky a jsem si jistý, že na sledujících několika měsících se ještě uvidíme a že budu mít moci odpovědět na všechny otázky, které vás zajímají. Děkuji, pane ministře. Myslím si, že naše setkání eh, bylo eh, velmi, velmi intenzivní, ale řekl bych také, že velmi úspěšné a my vám velmi děkujeme za to, že jste tak vděčně vyslechl nás všechny a že jste také odpověděl na naše otázky. My bychom v tuto chvíli rádi jménem náš všech popřáli španělskému ministru vnitra co nejvíce úspěchů a teď bych přivítal pana minis, španělského ministra práce, pana Korvače Čávese. Please be seated. We're about to restart. Thank you. Buenas tardes de nuevo. Dobré odpoledne ještě jednou vám všem. Rád bych tu přivítal španělského ministra práce a sociálních věcí a přistěhovalectví to znamená představitele španělské vlády, aby v našem výboru Libe hovořil o prioritách španělského předsednictví Rady Evropské unie a bude hovořit hlavně o otázkách přistěhovalectví. V první řadě si vyslechneme úvod pana ministra, který bude mít 10 minut na svůj úvod a poté, abychom opravdu využili co nejlépe náš čas, tak bych nabídl tedy poté všem poslancům podle Dontova postupu dvě minuty na otázky, zase naschromážíme několik otázek a poté dáme panu ministrovi možnost, aby se vyjádřil a e, takovýmto způsobem bych rád postupoval. Pane ministře, vítám vás. Dobrý den, pane předsedo, dámy a pánové, milí členové výboru LIBE Evropského parlamentu. Je pro mě velkou ctí, že zde dnes mohu být s vámi, abych pohovořil o španělských prioritách v oblasti přistěhovalectví. Lisabonská smlouva vstoupila v platnost a tím máme skvělou možnost udělat z Evropy prostor, který je ještě otevřenější a ještě bližší evropským občanům. Toto jsou všechno hodnoty, které musíme jasně začlenit také do velmi rozsáhlé a dlouhodobé migrační a přistěhovalecké politiky všechny, všechna pravidla Lisabonské smlouvy týkající se oblasti přistěhovalectví mají tři základní aspekty. V první řadě jde o velmi specifický právní základ, který určuje základní svobody a práva všech občanů eh, ži- legálně žijících v Evropské unii. Dále, tato nová smlouva je velmi, je velmi jasně stanovuje pravidla, podle níž budou přijímáni přistěhovalci v členských státech. A kromě toho také poskytuje nový právní eh, základ pro integraci imigrantům. Dále Lisabonská smlouva také dává nové pravomoci Evropskému parlamentu v oblasti přistěhovalectví. Také se zásadně mění proces rozhodování v radě a my jsme si velmi vědomi přidané hodnoty nového způsobu spolurozhodování. Já vás mohu ujistit, také jménem španělského předsednictví, že budeme velmi intenzivně spolupracovat s Evropským parlamentem a velmi konkrétně s vaším výborem. Evropská unie chce mít flexibilní přistěhovaleckou politiku, která bude respektovat potřeby pracovních trhů. To znamená, že si, jsme si vědomi, jak je důležité posilovat sociální soudržnost a posilovat potenciály. Také všichni známe Stokol, stokholmský program pro období 2010 až 2014, který obsahuje jako klíčový aspekt globální politiku, která se zakládá na Evropském paktu eh, pro azyl a přistěhovalectví. Já bych také v tuto chvíli velmi rád poděkoval švédskému předsednictví za jejich práci. Způsob, jakým byl vypracován stokholmský program, byl již zářným příkladem průhlednosti a efektivity rada očekává od komise v tuto chvíli, že předloží sdělení o akčním plánu, který představí jasná pravidla a jasné cíle akčního plánu, stejně tak jako lhuty aplikovatelnosti. Dovolte mi, abych hovořil o prioritách španělského předsednictví tak, jak jsme si je stanovili pro následujících několik měsíců. Eh, v rámci spolupráce předsednického tria jsme si stanovili dva základní úkoly v oblasti vnitra spravedlnosti. V první řadě musíme se zabývat legální migrací a za druhé musíme začít s novou evropskou politikou integrace. V první řadě musíme začít první eh, roční debatou o migraci v rámci Evropského paktu pro azyl a přistěhovalectví. Počítáme s podporou komise a uděláme vše, co bude v našich silách, abychom pokročili co nejvíce a nejdále právě v tomto, v souvislosti s tímto paktem. Budeme uh, provádět hodnocení a, velmi, a očekáváme důlež, velmi zásadní výsledky. Integrace to je dalším, eh, další náš cíl. Chceme také podporovat eh, otázku týkající se mladistvých migrantů, kteří přicházejí do našich zemí bez provodu dospělých osob. Je to v každém případě zásadní výzva, které se musíme postavit na celoevropské úrovni. Musíme zajistit ochranu právě těchto mladistvých osob. Evropská rada se také rozhodla, že bude podporovat nový akční plán, který počítá také s novými legislativními prostředky a instrumenty. Také eh, hovoříme a jsme v úzkém kontaktu se sekretariátem vašeho výboru a to proto, abychom se více soustředili právě na toto téma. Co se týče integrace, Lisabonská smlouva poskytuje nový právní základ pro společnost spolupráci na evropské úrovni v této oblasti. Eh, Evropský parlament a Evropská rada získává nové kompetence pro zřizování opatření které by měly členským státům pomáhat právě při, entry, eh, při integraci přistěhovalců ze třetí zemí právě integrace přistěhovalců je jeden ze základních cílů, které si stanovila Evropská unie a španělské předsednictví. V Saragose se bude konat také setkání ministrů vnitra, kteří budou hovořit o sociální soudržnosti a integrace. Bude to ten nej, ta nejlepší možnost, kterou budou moci využít ministři proto, aby e, v přihlednutím k novému právnímu základu, který poskytuje Lisabonská smlouva, hovořili právě o tématech přistěhovalectví a integrace. E, deklarace, která výjde z tohoto ministerského setkání, bude muset být samozřejmě ještě oficiálně a formálně odsouhlasena. Španělské předsednictví chce dále pokračovat eh, v politickém plánu týkajícím se eh, integrace přistěhovalectví, v plánu, který se v posledních měsících bohužel velmi zpomalil. My se ale budeme snažit udělat vše, co je v našich silách. Budeme také podporovat eh, vypracovávání nové rámcové směrnice týkající se jediného povolení. A to vždy s přihlédnutím samozřejmě k novému právnímu rámci, který stanovuje Lisabonská smlouva a který zdůrazňuje roli Evropského parlamentu. Jde hlavně o otázky tedy přistěhovalců ze třetích zemích a já doufám, že Evropský parlament co nejdříve dojde eh, ke shodě jak s komisí a s radou. Kromě toho také očekáváme, že nám komise v tomto půlroce představí návrhy dvou sektorových směrnic. Jedna týkající se přijímání pracovníků ze třetích zemí v rámci jednoho podniku a další směrnici týkající se podmínek přijetí občanů e, ze třetích zemí, kteří chtějí e, přijít do členských zemí z důvodu sezónních prací. Doufáme, že tyto návrhy tedy komise opravdu předloží a jakmile je předloží, tak španělské předsednictví co nejdříve tyto návrhy předá Radě Evropské unie. Takže dámy a pánové, toto jsou hlavní priority, které si stanovilo španělské předsednictví pro následujících několik měsíců. Chci vás ujistit, že já se budu snažit udělat všechno proto, aby spolupráce s Evropským parlamentem probíhala co nejlépe, co nejsvižněji a v tuto chvíli jsem samozřejmě vám všem k dispozici, abych odpověděl na vaše otázky. Děkuji, pane ministře. Teď bychom otevřeli debatu, takže jedna otázka na každou politickou frakci a ještě jednou bych vás poprosil, abyste respektovali maximální délku vaší otázky, to znamená dvě minuty. A já nevím, můžeme tedy teď eh, přejít již eh, k prvnímu řečníkovi, nebo, nebo chce hovořit koordinátor. V každém případě po tom, co schromáždíme všechny otázky, tak dáme slovo panu ministrovi. Yes, uh, thank you, Mr. Chairman. And, uh... Děkuji, pane předsedo, a vítejte, pane ministře, a děkuji vám za úvodní slovo. Jsem rád, že jste hovořil o implementaci uh, paktu pro uh, azyl a přisěhovalectví. Nicméně, pane ministře, posuzovat vás budeme podle vašich činů, nikoli podle vaše, vašich slov na konci vašeho předsednictví. Říkám to proto, že prakticky minulý rok a půl od eh, přijetí tohoto paku, paktu radou prakticky eh, minimum eh, výsledku bylo dosaženo tímto paktem. Myslím, že jenom jeden pouhý legislativní návrh, a sice zřízení eh, azylové agentury, byl eh, doveden do konce a sice eh, to, a to není mnoho za rok a půl, takže vás budeme soudit podle výsledků v této otázce. Proto bych byl rád, abyste tohle bral opravdu vážně a jednal efektivně. Na srdci nám leží dvě otázky. Za prvé, společ, pokud jde o společnou azylovou politiku. Jedna se týká solidarity. Tato společná politika musí být na solidaritě postavena dnes. Už máme problémy například s návrhem revize nařízení Dublin 2, který vězí na radě už přes rok. Nač čekáme? A samozřejmě celý azylový balíček byl zcela zablokován a musíme jej co nejdříve odblokovat. Druhá věc, která nám leží na srdci, alespoň pokud hovořím za EPP, je samozřejmě zneužívání azylové politiky. V zemi, kterou já znám nejlépe, nějakých 10 90% přicházejících uprchlíků eh, žádá o azyl a je zřejmé, že ne všichni eh, jej zaslouží. Jenom pouhá hrstka dosáhne nakonec eh, statutu uprchlíka. Co tedy udělá předsednictví s eh, otázkou zneužívání společné azylové politiky? To je má druhá otázka. Děkuji, paní Romero. mi, Tak eh, já dám přednost panu Hauregimu, který může míst mě. Pan Hauregi, prosím. nějakých eh, několik měsíců nebo roku hovoříme o demografických vyhlídkách eh, a sice, že Evropa bude potřebovat v nadcházejících 20 letech 50 milionů přistěhovalců. Já si říkám, jestli by, nebo jsem se chtěl zeptat, jestli pan ministr se bude zabývat těmi demografickými a sociálními eh, prognózami, co se stane v socioekonomickém měřítku. Rada moudrých k tomu zpracovává závěry a je zřejmé, že Evropa musí plánovat integraci velkého počtu uprchlíků, tedy přistěhovalců v nadcházejících letech. Já se chci zeptat, jestli už takovou politiku plánujeme. Pane ministře, ještě jednu otázku. Ta je v některých členských státech poměrně citlivá. Výběr kvalifikovaných přistěhovalců. Je to politika EU? Existuje k tomu nějaká iniciativa? Protože je pravda, že opravdu potřebujeme plánovat eh, imigraci A u zemí, které mají eh, nějaké takové eh, eh, uprchlíky, plánuje se to? Paní Latford nežádala o slovo za liberály? Paní Wikström. Děkuji. Pane předsedo. A vítám pana ministra. S velkým zájmem jsme si vyposlechli program španělského předsednictví a zejména a vaši konkrétní dnešní prezentaci. E, I hovořil jste o posílení sociální dimenze Evropy. V kontextu e, hospodářské krize e, je faktem, že řada lidí přichází o práci a samozřejmě posilování trhu práce má velkou sociální dimenzi. Je důležité pracovat s Eh, přestěhoval, s přestěhovalectvím a s azylem a zabývat se příslušnými eh, výzvami. Jaké souvislosti vidíte mezi migrací, integrací a silným sociálním rozměrem Evropy? Děkuji. Děkuji vám. Pan eh, Rome vám. Ještě než... Mám dohromady čtyři otázky a řeknu je stručně. Za prvé, nehovořil jste o tom konkrétně, ale Mohl byste nám eh, říci něco o dohodách se zeměmi eh, původu? Potom je tady otázka eh, rodinných vazeb. V době krize je tohle věc, která hodně trpí, protože vzhledem k tomu, jak je nesnadné, aby se tito lidé Eh, spojili. Potom další věc, která leží zrovným na srdci, jsou eh, zachytné tábory. V některých zemích jsou opravdu v eh, politování hodem stavu a jsme svědky toho, že jsou tady lidé, kteří nejsou ani v jednom stavu, ani nejsou ani legální, ani legální přistěhovalci, ale jsou ve špatné situaci. Takže co eh, chcete udělat na evropské úrovni eh, se záchytnými tábory? A potom otázka politické povahy. Nedávno jste hovořil o nezaměstnávání lidí, kteří nejsou úplně eh, legálně tady. Kdy tohleto začnou Evropské unie řešit? pan Tavares, tak eh, mezi Vánoce a koncem eh, roku eh, došlo k známému incidentu v Rozánu v Itálii. Šlo tam o nelegální a legální přistěhovaleckou práci a o sezónní práci. To upravuje jedna směrnice a já bych se chtěl zeptat, co eh, čeká pan minister od eh, této směrnici. Ten problém z Rozána známe. A to samozřejmě může nastat i v jiných zemích Evropy. To znamená, není eh, nerealistické hovořit o restriktivním přistěhovalectví? když tady máme nelegální přistěhovalce, kteří jsou vykořišťováni nelegálními zaměstnavateli. A potom ještě jednu otázku. Máme tady zásadní, základní princip eh, demokracie. Ten, kdo žije v demokracii, musí mít také eh, hlasovací právo. Eh, když tedy někdo někde pracuje, neměl by také dostat eh, příslušná práva. Neměl by se také eh, účastnit politického procesu? Děkuji. Mr. Klejs? Pan Klejs? Děkuji. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Mám otázku, která souvisí také s nelegální migrací. Eh, jsme svědky regularizace, abych to tak řekl, masivní regularizace, tak jak tomu dochází v celé řadě členských zemí. Před několika lety Španělsko regularizovalo vlastně ehm, tisíce eh, takovýchto imigrantů a další země eh, uvažují o podobných opatřeních. Nemyslíte si, že toto vlastně přilákává eh, další migranty do Evropy a to znamená, že eh, i další země potom mají problémy s touto kolektivní eh, regularizací statutu migrantů. Takže ti, kteří získávají potom povolení k pobytu, tak potom mohou přecházet do jiných zemí. Myslím si, že bychom měli mít takový včasný varovný systém, který by alespoň Eh, varoval členské státy o tom, že existují určité nedostatky v tomto systému, protože eh, velice často nám chybí souhlas vlastně ze sousední země, která třeba by nepřijímala tuto regularizaci. Hodlá s tím španělské předsednictví něco dělat? Děkuji. Teď eh, dám slovo panu eh, ministrovi, protože jsme si vyslechli eh, otázky ze všech politických skupin, takže teď pan ministr má možnost odpovědět. Děkuji, pane předsedo. Určitě na konci našeho mandátu, na konci španělského předsednictví budeme dělat konečné hodnocení a hodnotit to, co, čeho jsme dosáhli. Nicméně, co se týče toho paktu. Já si myslím, že to byl velmi zásadní krok, který poprvé v Evropě podepsali všechny členské státy a dokázali tím, že chtějí opravdu směřovat všichni tím stejným směrem. Ale nicméně nás čeká ještě velmi dlouhá cesta a uvidíme, jak se celý ten balíček bude vyvíjet. A uvidíme samozřejmě, jak dopadne také hodnocení komise. Co se týče teď nadměrného množství žádostí o azyl, tak my samozřejmě chceme regulovanou a legální imigraci. A co to znamená? To znamená, že pokud je to hospodářská migrace, tak závisí přímo na situaci na pracovním trhu. To znamená, že musí nějakým způsobem odpovídat situaci na, op- na pracovních trzích. A španělské předsednictví se bude samozřejmě snažit dojít ke schodě s co největším množstvím členských států. Samozřejmě všichni víme, že Evropa bude potřebovat eh, více migrace do budoucnosti, ale měli bychom se nad tím více zamyslet. Nevím, zdali bychom teď měli hovořit o migraci a potřebnosti migrace v souvislosti s eh, demografickými změnami protože samozřejmě eh, existují v tuto chvíli nějaké předpovědi. My jsme teďka přijeli Lisabonskou smlouvu, ale všichni víte, že v rámci krize více jak 8 milionů lidí ztratilo práci. A teď si teda musíme zamyslet nad tím, když máme v tuto chvíli 8 milionů lidí, kteří nemají práci, tak proč máme teďka právě v migraci spatřovat naši budoucnost? Proč je krátkodobě půjde o to, aby Evropané, ať už jsou migranté či ne, měli práci. To znamená, že jde hlavně o to zamyslet se a zaměřit se teď na to, aby ti lidé, kteří ztratili práci, ji co nejdříve zase získali. Ale samozřejmě, že v budoucnosti tomu bude tak, že budeme potřebovat další migranty, kteří nám budou pomáhat. Já bych rád ještě v tuto chvíli rád zdůraznil to, že by bychom nebyli spravedliví, když bychom když bychom všechny naše prostředky měli v tuto chvíli věnovat na to, abychom ze třetích zemí vytáhli nebo, nebo vycucli ty nejkvalifikovanější síly. Nejde o to, najít pro naše pracovní místa v zah- v, ve zdravotnictví eh, kvalifikované síly ze třetích zemí. Já si myslím, že to je současná tendence, ale když jsme hovořili o modré kartě, tak šlo o návrh ministra této rady. To znamená, že uvidíme, jak se ta situace bude dále vyvíjet. Samozřejmě musíme dále posilovat sociální eh, soudržnost a integraci. Samozřejmě, bez pochyby, Evropská unie je sociálním prostorem, ve kterém se všichni i v dobách krize musíme snažit o sociální eh, soudržnost, protože tento sociální prostor je prostor, který je třeba sdílet se všemi občany i s těmi, kteří přicházejí z jiných zemí. Ale ve chvíli, kdy už je tomu tak, tak stojíme před výzvou, jak zdokonalit nebo jak dovést tuto integraci do zdárného konce aniž by docházelo ke konfliktům, aniž bychom omezovali zájmy některých občanů. A toto je základní výzva, před kterou stojíme, když hovoříme o migraci. To znamená, že migraci musíme v každém případě řídit. Co se týče uzavírání smluv již v zemích původu. To samozřejmě eh, záleží na tom, jakým způsobem budeme moci postupovat a zdali ten postup bude dostatečně vhodný. Zdali opravdu dosáhneme toho, že se eh, ta smlouva uzavře ve třetím eh, státě a ten pracovník po konci té sezónní práce se zase vrátí. Například ve Španělsku každý rok přijíždí do Španělska 30 tisíc lidí do Španělska přijede 30 tisíc lidí z Maroka, aby pomohli sbírat jahody. A všech těchto 30 tisíc lidí se také po, zběr, eh, po ukončení tohoto sběru do Maroka vrátí. A tak to funguje, tak by to mělo fungovat. Co se týče slučování rodin, tak tady existují samozřejmě rozdílné názory, mnoho rozdílných názorů, ale e, sdílíme všichni jednu věc, kterou musíme podporovat a to je posílení toho rodinného jádra. Je zcela zásadní, aby když některá nějaká osoba se rozhodne, že imigruje, tak je důležité, aby měla po nějaké době možnost přivést k sobě zbytek své rodiny, svou, svou manželku, své dítě. To si myslím, že je zcela zásadní. Tady to rodinné jádro by mělo být podporováno. To znamená, že to rodinné jádro nehovořím o široké rodině. K další otázce chci říct, co se týče těch interních eh, center tak my se samozřejmě snažíme, aby eh, tato centra nebyla vězením. My chceme, aby to byla centra, která jsou v rámci celého systému nutná, protože musí splňovat nějakou konkrétní úlohu a aby byla samozřejmě legální. A co se týče byku, tak to si myslím, eh, že je něco, o čem eh, se samozřejmě musíme, o čem musíme přemýšlet, protože to bylo rozhodnutí eh, samotného starosty toho města. On rozhodoval v rámci svých vlastních kompetencí. On sám se rozhodl neudělit povolení. Co se týče sezónních prací, tak španělské předsednictví vyčkává na názor komise, na návrh také směrnice, která, která má regulovat sezónní práce. To bude směrnice, která bude velmi důležitá, protože je to téma, které musíme lépe regulovat a to hlavně kvůli tomu, aby se sezónní práce nezměnila ve něco jiného. A co se týče eh, práva hlasovat, tak mohu říci jen to, co jsem vždycky já eh, bránil a za čím, za čím jsem si vždy stál. Myslím si, že migranté, eh, kteří jsou legálně přihlášení, musí mít eh, právo hlasovat, musí mít právo spolurozhodovat, jaká bude budoucnost eh, toho místa, ve kterém žije, ale to samozřejmě vždy záleží na místní legislativě každého daného místa. Co se týče eh, masivní regulace, tak to je samozřejmě zakázané. Eh, v jednom ustanovení se velmi jasně říká, že členské státy signatáři této smlouvy se zavazují, že nebudou provádět žádné masivní regulace. A to, že se to někdy v minulosti stalo, protože se státy nacházely v dobách krize a nevěděli, jak jinak řešit své problémy, tak to je jiná otázka. Nicméně nám jde hlavně o lepší regulaci, o co nejlépe řízenou legální migraci a já doufám, že dále všichni budeme eh, postupovat tak, jak je to stanoveno v Evropském paktu o azylu a přistěhovalectví. Děkuji, pane ministře, a budeme postupovat tak, jak jsme postupovali předtím. To znamená, že teď máme seznam řečníků a budeme se snažit udělat všechno pro to, aby co nejvíce z vás dostalo slovo. To znamená, že opět naschromáždíme otázky a potom dáme prostor panu ministrovi. A já navrhuji, abychom tedy v této souvislosti zkrátili naše otázky a komentáře na jednu, minu, na jednu minutu. Pan Romero. Děkuji, pane ministře. Při vám hodně štěstí. A teď velmi aktuální otázka. Všichni nelegální přistěhovalci nebo tajní přistěhovalci mají sociální potřeby. Všichni mají takové potřeby a mají právo, právo s velkým P. A toto právo mohou ale aplikovat v některých členských státech a v některých ne. Co se týče integrace, to je přece vaše kompetence. Integrace, o které vy mluvíte, počítá s pokrytím těchto sociálních, životně důležitých potřeb, anebo by se to aplikovalo pouze na legální migranty. A mám ještě trošičku času protože my potřebujeme společnou politiku a musíme regulovat legální pracovní trh. Protože každý stát by měl říct, eh, kolik má a kolik potřebuje. Jak eh, budete postupovat v tomto směru? Myslíte, že to bude možné něco podobného? Děkuji. ministr. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, já bych eh, vám rada poděkovala eh, za to, že konkrétně hovoříte o eh, prioritách v oblasti imigrace a integrace. Také ráda slyším vaše promisy na nadcházejících šest měsíců ohledně toho, že nezletilí cestující o samotě už nebudou řešit problémy, že ten problém bude vyřešený. Ráda bych opět slyšela vaše ujištění, že přijmete eh, konkrétní opatření ohledně směrnice a rady o eh, jednotném povolení pro eh, občany třetích zemí k práci a k životu ve zemích Evropské unie. Za francouzského předsednictví bylo dosaženo určitého kompromisu, nicméně za švédského a českého předsednictví už se nestalo nic. Máte, pan ministře, nějaké tajné zbraně, kterými byste zajistil, aby bylo dosaženo kompromisu mezi radou a parlamentem a aby tato, eh, tato směrnice byla opravdu přijata za vašeho předsednictví? Děkuji, paní Bilbao. Děkuji, eh, pane ministře, za všechna vaše vysvětlení. Hovořil jste o Lisabonské smlouvě. Jak chcete vyřešit eh, problém integrace, až budete plánovat eh, integrační politiku? Jak chcete eh, získat na svou stranu administrativní orgány, protože oni právě certifikují, jestli lidé jsou v Evropě legálně nebo nelegálně. Regionální eh, orgány tedy musí poskytovat služby, o kterých eh, se rozhodne na národní nebo evropské úrovni. Hovoříte, hovořil jste o tom, že přistěhovalství eh, vede k hospodářskému rozvoji. Měli bychom mít nějaký osvětový program? Protože jsme svědky velkého odporu vzhledem ke krizi. A teď k nezletilým. Záchytná centra pro eh, mladistvé jsou také školicími centry, ale eh, jsou tam velké problémy. Tam, kde jsou dobrá školicí střediska, tak tam eh, je to přetížené. Měli bychom mít nějaké regionální kvóty, abychom poskytovali lepší služby. Děkuji. Já vám také děkuji. A chci se zeptat na vaše návrhy konkrétně k tomu, co chcete dělat, aby členské státy a Frontex a ani jiné orgány neuplatňovaly refoulement na našich eh, hranicích. A eh, mm, co si myslíte o tom vyšetřování, o tom, že Frontex to uplatňoval loni na jaře? A, a eh, co když členské státy neuplatňují mezinárodní pravidla eh, například v oblasti refoulementu nebo eh, to, aby měli eh, řádný přistěhovalecký systém. Pana Kolíno, děkuji. Pane ministře, vy musíte uznat, že hovoříte podobně jako váš předřečník dnes odpoledne váš kolega ministr a doufám, že to tedy vylepší eh, spolupráci s naším výborem. V Itálii je 5 milionů řádných přistěhovalců. A 8% společností, to znamená asi 200 tisíc, používá eh, přistěhovalce z nějšku EU. To uh, úroveň solidarity a integrace, to je třeba říci zcela jasně, ale zároveň vidíme, že na základě stokholmského programu Solidarita mezi členskými státy by měla rozdělit migrační toky. To bylo tedy stanoveno ve, šlo, ve stokholmském programu. A co bude předsednictví dělat v, tomto, v této oblasti? A tady nehovořím o sociální ochraně eh, eh, poskytované eh, zahraničí, přistěhovalcům. Ani Gomez, ne? Signora Kinga Konc. Pani Kinga Konc. Ah, <laughs> Köszönöm szépen. Eh, Miniszter úrtól azt kérdezni. Děkuji, pane předsedo. Rád bych se pana ministra zeptala, jak vidí eh, různé možnosti, které bude mít předsednické trio, protože eh, vy moc dobře víte, které aspekty migraci jste v minulosti zdůrazňovali, ale teď máme poprvé šanci jako člen předsednického tria se na tyto otázky opravdu vrhnout. Jaké aspekty budete zdůrazňovat a jaké specifické priority bude mít španělské předsednictví? Merci, monsieur le ministre. Donc vous êtes en charge de Děkuji, děkuji, pane ministře. Takže vy máte na starosti pracovní eh, agendu a eh, migraci. To je tedy <clears throat> propojení, když vlastně pro, to napojíme na otázku eh, národní identity. Víte, že v Evropě eh, že k nám do Španělska eh, přijíždí asi 38 tisíc lidí sezóně sbírat jahody. Chtěl bych, se, chtěl bych se v souvislosti s tím zeptat na tři věci. Existují ti, kteří Eh, nejsou řádnými eh, pracovníky v tom smyslu, že nejsou regularizováni, ale platí daně, platí sociální dávky a tak, příspěvky a tak dále. A proto bych se chtěla zeptat, jestli eh, tito lidé budou mít právní povolení k pobytu, které bude potom nějakým způsobem vázáno také na jejich platy. Dejme tomu, že 80 legálních migrantů pracují v podmínkách, které jsou téměř, při, téměř můžeme při eh, srov, můžeme srovnat vlastně s jakýmsi pseudo eh, otrostvím, čili mě by zajímalo, jakým způsobem tyto věci budou eh, harmonizovány v Evropě. Pan Pons. Děkuji, děkuji pane předsedo, pane ministře, vy jste hovořil o hospodářské migraci e, jako kdyby to bylo něco altruistického, téměř šlechetného a to není. Myslím si, že to je pouze v zájmu globálního kapitalismu protože ten má na mysli pouze fakta výrobní a ne lidi. To všechno způsobuje totiž e, zaměstnanost v jednotlivých zemích a snižuje to mzdy pracovníků Ehm, týká se to i lidí, kteří jsou vysoce kvalifikovaní. Myslím si, že eh, je to právě působ tohoto obchodu, který je potřeba kritizovat. Děkuji. Pan Zenekovič, já jsem vám eh, dával slovo, ale vy jste tady nebyla, takže jestli chcete, tak vám dám ještě jednou slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já se ještě jednou omlouvám, že jsem tady nebyla, pane ministře. Vy jste hovořil o tom, že jde o to, abychom podporovali globální migraci. Ale máme tady jeden takový ojedinělý případ, případ lidí, jejichž odtud neznáme, když přijedou eh, do našich států. A já teď hovořím o lidech, kteří eh, například přichází do Evropské unie z Guantanama. My jsme dnes hovořili eh, s představiteli americké vlády právě o této otázce. A já bych ráda znala váš názor pouze šest států se rozhodlo, že e, tyto lidi přijme. A já se teď chci ptá, zeptat, e, o koho půjde? Půjdou, budou to imigranti pro nás nebo e, žadatelé o azyl? Dále jste hovořil o Lisabonské smlouvě a o tom, že podporuje a posiluje integraci. A myslíte si, že se tady budeme moci dohodnout na nějaké společné eh, komunitární politice? Tak a teď bychom poprosili pana ministra, aby schrnul tedy připomínky a otázky eh, všech řečníků a na ně odpověděl. Tím tomu předávám slovo. Když hovoříme o integraci a sociálních potřebách, tak je jasné, že nemůžeme jednat pouze Evropě nebo z Evropy, ale je důležité, aby Evropa se podílela na vytváření globálního diskurzu, v rámci něhož globální integrace bude všem známý pojem, ale hlavně pojem, který bude spojený a přímo napojený na spoustu eh, dobrých osvědčených postupů. Ale to samozřejmě neznamená, že bychom nemohli pracovat v daleko globálnějším prostoru. Co se týče otázky pracovních trhů a migrace, myslím si, že jsem to již eh, zmínil. Já si myslím, že migrace musí být přímo navázaná na situaci na pracovních trzích v našich eh, státech, protože my musíme vidět, jak jaké potřeby má náš pracovní trh. Samozřejmě, že Evropa musí mít nějakou budoucí strategii. Všichni známe strategii 2020 a tato strategie znamená nový hospodářský model, nové výrobní metody a také nové potřeby, které bude mít Evropská unie v souvislosti s pracovním trhem a migrací. Otázka mladistvých. Tady máme jednu takovou zásadu, které bychom se měli vyhnout. Jde o to, aby mafie nedělaly z mladistvých prostředky migrace aby z nich nedělala oběti migrace, protože eh, velmi často, když eh, stojíte před mladistvým imigrantem, tak eh, si musíte uvědomit, že to možná nebylo jeho vlastní rozhodnutí emigrovat, že možná za ním stojí velmi dobře zorganizované mafie. To znamená, že tomu bychom se měli snažit eh, vyhnout. Mladistý člověk je mladistvím, není imigrantem a tuto zásadu si musíme zachovat. A nad rámec toho samozřejmě musíme uh, koordinovaně spolupracovat takovým způsobem, abychom abychom vyřešili otázku nedoprovázených mladistvých e, imigrantů. A to souvisí se stokholmským programem. Evropa do nedávna se nevěnovala otázce nedoprovázených mladistvích. Byla to otázka nebo problém, který museli řešit pouze některé pohraniční státy. A já si myslím, že v tuto chvíli už Evropská unie pochopila, že to je téma, které musí zajímat celou Evropskou unii, celé evropské společenství a nejenom některé jednotlivé státy, kterých se to přímo týká. Co se týče Lisabonské smlouvy, imigrace, integrace, je očividně jasné a o tom se již hovořilo, že musíme stanovit kvóty pro regiony, kvóty pro e, celé státy, co se týče množství mladistvých. E, o tom budeme určitě hovořit právě na té zmiňované konferenci v Zaragoze. Ale já si myslím, že Evropská unie už tím, že se tímto tématem zabývá, tak vysílá signál, že chce s tím něco udělat, že chce tyto otázky regulovat. Co se týče Frontexu, víte, to nejsou mé kompetence, to se týká více ministra vnitra, který tu hovořil přede mnou. Ale v každém případě španělská vláda a také španělské předsednictví si stojí za tím, že musíme si zakládat na principu legality, protože tady se potýkáme se s něčím neregulovaným, se nelegálním. Proto ve chvíli, kdy dochází k začení, tak si musíme uvědomovat, že základní princip je legalita či nelegalita. A já jsem si jistý, že Frontex bude jednat správným způsobem. Další téma, který jste zmínili, které jste zmínili, eh, co se týče migrace v Itálii, a s tím spojená otázka, jakým způsobem bychom mohli redistribuovat nebo jak bychom v rámci Evropy z různých eh, sociálních, politických eh, pohledů a tak dále, abychom mohli redistribuovat a trošičku vyvážit eh, tu situaci nebo ten současný problém. Myslím si, že pakt pro azyl a přistěhovalectví je tím nejlepším dokumentem, je to je to opravdu ten nejlepší odrazový můstek pro naší další politickou práci, protože samozřejmě eh, nařízení a směrnice jsou eh, velmi důležité, ale někdy právě takový eh, dokument, jako je náš pakt a sdílení informací můžou být tím nejlepším odrazovým můstkem. Dále otázka Eh, ta další otázka. Rád bych eh, řekl, že souhlasíme eh, jak s Maďarskem, tak s Belgií. A naše spolupráce byla velmi intenzivní a je stále velmi intenzivní. Setkávali jsme se velmi pravidelně a setkáváme se dál. Neexistují mezi námi žádné zásadní rozdíly v souvislosti s těmi nejzákladnějšími, nejzásadnějšími otázkami a tématy stejně tak jako Belgie a Maďarsko, Španělsko také počítají se všemi zkušenostmi, o které se mohli podělit s předcházejícími eh, předsednictvími a také máme vlastní zkušenosti eh, z národního kontextu. Co se týče teď eh, těch pracovníků, sezónních pracovníků, smluv na dobu určitou a tak dále tak to je téma, které je velmi komplikované. Co se týče toho jediného povolení, to jsou všechny, všechno otázky, o kterých se budeme muset hodně bavit. Španělskému předsednictví by se velmi líbilo, kdybychom co nejdříve mohli dosáhnout schody. E, já bych byl velmi rád, aby co nejdříve byla také odsouhlasena směrnice, která by vyřešila spoustu těchto problémů. A kromě toho dále, co se týče té hospodářské migrace a negativních dopadů, já si myslím, že eh, tady máme pozitivní dopady na obou stranách. To znamená, že ta země původu v podstatě eh, získává, eh, získává velký benefit z toho, že ten člověk vlastně v podstatě odchází od nich, aby přispěl k rozvoji své země původu. A kromě toho eh, další otázka, kterou jste mi položili, se týkala Guantanama. A to je pravda, že vůbec, ale vůbec nespadá do kompetencí eh, mého ministerstva a z toho důvodu eh, k tomu nemohu nic říct. To znamená, že tady ve vašem výboru se k tomu opravdu nemohu vyjádřit. Děkujeme, děkujeme ministru zaměstnanosti a sociálních věcí a přistěhovalství. Děkujeme za to, že nám představil priority španělského předsednictví Evropské unie. Děkujeme za schrnutí těch nejdůležitějších věcí. Děkujeme za odpovědi na otázky, které zde byly položeny. Máme už půlhodinové spoždění v porovnání eh, s naším pořadem jednání. A z toho důvodu si myslím, že bychom tuto část našeho programu měli uzavřít a rád bych jménem nás všech panu ministrovi poděkoval a popřál mu mnoho úspěchů do budoucnosti a pro jeho práci. Sí, me quedo porque mañana comparezco en la jak jsem eh, řekl kolegové, máme trošičku spožení, takže se, snaží, takže se pokusíme teď to všechno dohnat, to znamená věnovat se i těm bodům, které jsou na dnešním programu. Takže teď přecházíme k bodu 5, což je dohoda mezi Evropským společenstvím a Pakistánem o readmisních dohodách. Víte, že v eh, říjnu loňského roku eh, parlament eh, byl požádán o své stanovisko. Tato dohoda byla podepsána potom o dva týdny později a pro nás to znamenalo, že jsme nemohli vlastně dát k tomu své stanovisko předtím, než vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a od té doby čekáme na to, abychom dostali od rady e, konečné rozhodnutí. Víme, že úloha parlamentu mezi tím byla povýšena, posílena, takže teď máme povinnost e, schválit ten, tuto dohodu. Takže podle e, smlouvy parlament by měl být okamžitě a plně informován. Um, um, Mělo by se to týkat všech readmisních dalších dohod, které jsou uvedeny v naší tabulce, tabulce, která vám byla všem rozdána. Dovolte, abych tady teď dal slovo zástupci komise a po něm potom bude hovořit eh, zástupce eh, předsednictví a myslím si, že zpravodajem je pan Posutil. Je to tak? Pane Posutile, jste zpravodajem k této dohodě? Ano. Takže nejprve tedy komise dostane slovo pan Peter Boss. Ano. Děkuji, děkuji pane předsedo za to, že jste mi dal slovo eh, k k té věci týkající se eh, dohody o, s Pakistanem. Eh, mandát získala komise téměř před deseti lety v této věci a to ukazuje, jak strašně obtížné je dosáhnout eh, dohody v této věci s Pakistánem. Skutečně bylo mimořádně obtížné dostat Pakistán vůbec k jednacímu stolu, ale po šesti formálních kolek v roce 2007 se nám podařilo eh, dosáhnout alespoň formulace textu. Pak jsme eh, prošli dalšími eh, fázemi. Jak říkáme, ten, ty původní, to původní dohadování bylo velice obtížné, ale nakonec v roce 2009 v říjnu ta věc byla podepsána a teď doufáme, že jsme v tom posledním stádiu této eh, dohody o readmisních záležitostech. To je věc, která je mimořádně důležitá pro Evropskou unii, protože Pakistan je země, odkud přichází obrovské množství nelegálních migrantů nebo přecházejí přes Evropskou unii. A co se týče situace ve všech členských státech, to znamená v 27 asi 13,5 milionu eh, lidí je zadrženo každý rok a všechny členské státy Eh, přisuzují obrovský eh, význam tomu, aby tato dohoda byla co neefektivnější a eh, zatím se nám podařilo také efektivně zasáhnout v případě asi 4 tisíc případů. Jedná se pouze o realistní věci související s Pakistánem a se státními příslušníky Pakistánu, ale co se týče článku, který upravuje otázku lidí bez státní příslušnosti, tak víte, si uvědomíte, že i v této oblasti jsme dosáhli významného pokroku. E, jak jistě víte, v současné době jednáme také o dohodě o readmisních záležitostech s Tureckem. Turecko je mimořádně e, důležitá země. Náš generální tajemník pojede asi 19. E, února do Ankary, aby tam opět zahájil formální jednání s Tureckem o readmisi a o readmisní dohodě. Pakistan je také důležitý i pro naše turecké kolegy, takže pokud budeme mít dohodu s Pakistánem, tak to bude věc mimořádně relevantní také pro další vývoj toho, jak budeme pokračovat v jednáních s Tureckem. Co se týče obsahu této readmisní dohody, určitě eh, nebudete překvapeni, když řeknu, že to je takový velice, taková velice přímočará dohoda. Hovoří se tady o radnesi státních příslušníků třetích zemí a zemí bez státní a eh, lidí bez státní příslušnosti. A máme tady všechno taky ta normální ustanovení týkající se administrativních záležitostí souvisejících s návratem Eh, těchto lidí, v konkrétním případě tedy do Pakistánu. Eh, jak jsem řekl, jedná se o velice starý mandát. My bychom eh, chtěli upozornit na to, že to je mandát, který jsme získali ještě v té předlisabonské době. Je jasné, že vždycky, když eh, komise dostane nový mandát eh, ze strany rady nebo když se uvažuje o novém mandátu, tak v této situaci komise vždy eh, respektuje všechna pravidla, která teď vyplývají z Lisabonské smlouvy, tak jak se o tom hovořil podle článku 218 odstavec 10. Myslím si, že tolik eh, tedy stručně na úvod eh, za komisi. Předpokládám, že jste všichni již obdrželi text této radmistní dohody a velice rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy k této věci. Děkuji. Teď dostane slovo eh, předsednictví. No Děkuji, pane předsedo. Je pravda, že nemám k tomu co dodat. Jen bych rád ještě zdůraznil, jak složité bylo dojít k dohodě s Pákistánem. A jsem opravdu velmi rád, že se nakonec podařilo vyřešit ty malé e, problémy, kterých bylo velmi mnoho, a že jsme došli ke schodě v rámci všech členských států. E, jinak k dispozici máte žádost, tedy petice Eh, v rámci níž podle článku 118 eh, prosíme o projednání. Děkuji. Pane Buzute, nevím, jestli... Eh, děkuji, pane předsedo. Já se omluvám jménem pana Sokla, který musel Um, odjet na letiště a nemohl skutečně již dále tady zůstat, čili já budu hovořit za něho. Dovolte, abych nejprve poděkoval zástupci komise, dovolte, abych také přivítal pana Boše, který nám poskytl tyto informace, velice důležité informace týkající se tohoto jednání. Pochopitelně, že readmisní eh, dohodu, dohody s těmito zeměmi, hlavně tedy v tomto případě s Pakistánem, eh, za dohody mimořádně významné a e, proto také závěry těchto jednání v zásadě všechny vítáme. Také jsem si e, poznamenal to, co řekl pan Boš, týka, e, to jsou ty poznámky týkající se státních příslušníků třetí zemí, které pochopitelně z těchto dohod udělají dohody zajímavé pro Evropskou unii při jednání s dalšími zeměmi, jako je například Turecko. Tolik tedy o podstatě. Tady eh, myslím si, že není žádný problém, co se týče procedurálních otázek, tak tady si myslím, že to eh, bývalé rozhodnutí rady eh, uzavřít tu dohodu stále ještě nepřišlo do parlamentu a to pro mě znamená zdroj velkého zklamání. Co se týče komise, myslím si, že skutečně musíme být informováni stejným způsobem, jako je informovaná rada. A Teprve minulý eh, týden paní Cecilia Malstremová, eh, kandidátka na komisařku, reagovala správně, když řekla, že parlament by měl mít veškeré informace a veškeré dokumenty, které eh, dostává rada. Pokud další kolegové nemají žádné další konkrétní připomínky, Eh, pan Sobor mě požádal, abych informoval tento výbor eh, v tom smyslu, že on souhlasí s, to, s touto dohodou, že to můžeme eh, poslat na plenární zasedání bez další diskuse v rámci tohoto výboru, ale přesto si myslím, že potřebujeme k tomu ještě stanovisko výboru pro zahraniční záležitosti. Ehm, na závěr, a možná, že toto je otázka na zástupce komise, a sice možná, že bychom si měli položit otázku eh, týkající se toho, v jakém stádiu je eh, tato dohoda na straně pakistánského parlamentu, protože stále ještě nevíme, kdy pakistánský parlament bude tuto dohodu ratifikovat a chtěl bych se tedy zeptat komise, jestli by nás o tom mohla informovat. To je všechno, pane předsedo, děkuji. Děkuji. Teď eh, si rádi eh, poslechneme vaše připomínky nebo reakce. Nejdříve tedy členové výboru a potom dáme zase slovo komise a předsednictví. Paní Kijom? Paní Jens taky? Kijom? Děkuji. Já jsem nevěděla, že jsem první, ale dobře. Ano, opravdu máme eh, eh, trochu spoždění, už jenom procedurálně k tomu se ještě vrátím. Myslím, že eh, mm, v říjnu minulého roku tady konečně se to posunulo, potom vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a bylo nám řečeno, že ta, ty dohody, které zatím nevstoupily, vstoupily v platnost, se musí přeskoumat eh, v parlamentu eh, podle nové procedury. Takže já bych se chtěla zeptat na naši konkrétní eh, roli. Pokud jde o princip readmisních dohod mezi EU a třetími zeměmi, hm, tak tam mám také určité dotazy. Například, když v praxi, i když jich není mnoho, se na to podíváte, tak eh, jich není, tak nejsou moc často uplatňovány. Mohli bychom tedy eh, získat nějaké informace o tom, kolik lidí eh, bylo odesláno do transitních třetích zemí na základě readmisních dohod společenství. Existuje nějaká vyhlídka na jejich integraci? a na jejich revizi. Pokud je o Pakistán, tak je, asi víte, že UNHCR eh, zvýšilo eh, svoji přítomnost v posledních měsících vzhledem k eh, vysídlení, ke kterému došlo vzhledem k mm, vojenským aktivitám tam. Asi milion lidí tam vysílilo různými způsoby v této zemi. Když eh, přihledete k takovéhle situaci, tak eh, vztahuje se na to ta dohoda nějak? Mohlo, mohly by nějaké hrozby eh, z tohoto vyplynout? Je, je to tedy ohrožení implementace té dohody. Děkuji, paní Ernst. Děkuji, já mám následující otázky. Očividně mm, je tady rostoucí tendence, pokud je o migranty, kteří odcházejí z Pakistánu do zahraničí. V posledních letech to hodně narostlo a to z dobrých důvodů. A moje otázka spočívá v tom, že ta úmluva neobsahuje žádná ustanovení ohledně eh, kontroly dodržování eh, práv těch lidí ohledně eh, smluvními stranami. Proč tam není žádná úprava? zejména vzhledem k těm eh, tendencím eh, lidí utíkat z Pakistánu do jiných zemí. Mohou utíkat i z humanitárních důvodů. A za druhé, Mezinárodní eh, liga pro lidská práva požádala, aby chom vůbec rezignovali na dohodu v readmisní s Pakistánem protože se tam nedodrží lidská práva, takže jak se k tomuto stavíte? A potom třetí věc je otázka v, o osobních údajů a jejich ochrany. E, umí e, Pakistán, pokud jde o jeho současnou státní zprávu, dodržet e, po technické stránce a vzdělanostní stránce ty předpisy o, dodržova, o ochraně osobních údajů? Je více údajů, že to tak není že to nezvládnou a jak se k tomu staví eh, evropský eh, pověřenec pro otázku ochrany eh, osobních údajů, pokud už se k tomu nějak vyjádřil. Děkuji. Pan, paní Flotter. Paní Flotter. Dneska je to takové těžké, že? Kdo si tady bere slovo? Pan uh, Romeo byl tak laskav a když já jsem musela sejít dolů a řídit tam Turecko, tak požádal o slovo za mě. Takže já jsem se chtěla zeptat na situaci, kdy budeme mít možnost tedy využít své pravidla podle Lisabonu. My zatím nemůžeme, protože nemůžeme teď podat pozměňovací návrhy, nicméně můžeme se nechat zapojit do těch readmisních dohod při vyjednávání a při jejich uplatňování, protože readmisní dohody nestanovují roli parlamentu, kterou bychom měli mít. Pakistán je vlastně první dohoda, která spadne pod Lisabonskou smlouvu. Tady je překvapivé to, ta, ta, ta první věta, eh, kde se hovoří o nějaké dohodě, Eh, hovoří se o akčním plánu eh, v, pro Afganistán z roku 99. Dokážeme si představit, že Evropa má určitý zájem na tom posílat lidi zpátky do eh, Pakistánu. Afgánce, kteří přešli přes tuto zemi do Evropy. To tu věc určitě komplikuje, protože když se podíváte na to, eh, na jaké konkrétní lidi by se tahle readmisní dohoda vztahovala, tak si říkáte, jestli tohle vlastně hm, tak má být. Je to opravdu eh, něco, co má zvýšit nějakou eh, velkou efektivitu? Je to opravdu skutečná dohoda? Jak to má být? Pokud si to dobře přečtete, tak být navrácení do Pakistánu podle této dohody a být nelegálním přestěhovalcem v Pakistánu a lidi, kteří přišli z Pakistánu do EU, asi si eh, samozřejmě uvědomíte, že je tady vazba eh, přes Turecko, jde o to, že Afgánci eh, obyčejně jdou po zemi přes Turecko, ne vzduchem. Takže ta readmisní dohoda s Pakistánem která je souža- součástí afganistánského akčního plánu a pokud se podíváte na, to, eh, na ten vlastní rozsah, tak eh, tam se zdá, že tady máme opravdu určitý problém. A ráda bych se zeptala na to, co si o tom komise myslí. 13 500 lidí bylo zatrženo. Je to tedy podle podmínek té eh, dohody Čili eh, po té, co oni okamžitě přišli po eh, Evropské, tedy do Evropské unie, aniž by prošli třetí zemí? Rád bych znala vaše odpovědi. O čem hovoříme? Eh, čili na koho cílí tato dohoda, proč se o ní nevyjednávalo a proč se uplatňuje? A potom já si myslím, že obecně máme problém s relevantními dohodami. Když se ptáte tady poslanců, tak tady asi nikdo eh, eh, nebude, kdo by neznal eh, nějakého imigranta, který byl odeslán do země, kde skončil v nějakých oblí- v obtížných podmínkách, kde byl mučen a tak podobně. Takže readmisní dohoda by vždycky měla být na základě principu non-refoulement. A nová Eh, doho, nová lhůta, nová éra odpovědnosti, kterou bychom teď měli začít, by nám měla možn- umožnit přehodnotit stávající dohody. Měli bychom vidět, kolik eh, lidí eh, se vrací podle realistických dohod. A já vůbec netuším. Já znám akorát osobní vyprávění, ale pokud to někdo ví, komise, rada, pokud je o tom nějaká studie, a no, pokud se má vypracovat, tak by mě to moc zajímalo. Pokud eh, než eh, se tedy budeme snažit pokračovat, tak musíme přesně vědět, jaká situace je v readmisních dohodách. Tak, Ženin Hennis Plašert, myslím, chtěla. Ještě někdo? Eh, Simon, možná si budeš jít na, na, na sluchátka. Tak paní Hennis Plesker. Tak to bude e, nizozemsky. Jenom e, velice... E, já bych Eh, chtěla vyvážit to, co říkala paní Flotter. Myslím si, že ta readmisní dohoda je nesmírně důležitá. Maximálně se snažíme eh, o to, aby ta readmisní dohoda vstoupila v platnost. Dlouho trvalo, než se o ní vyjednalo. Rozhodně to netrvalo eh, dva dní. A takovéhle dohody jsou eh, velice důležité, protože bilaterální dohody jsou eh, takovými krátkodobými investicemi, které narušují ty dlouhodobé. To znamená, že eh, vlastní politiku musíme realizovat vlastními prostředky. Samozřejmě já jsem velkým příznivcem takovýchto dohod, i když je třeba se na některé věci ptát. Dobrá. Děkuji. Pokud už si nikdo nežádá slovo, tak vrátím slovo eh, komisi, předsednictví a potom Simonovi. Komise. Thank you, Chairman. Eh, eh, děkuji, děkuji, pane předsedo. Co se týče komise, myslím si, že se jedná o tři otázky. Dvě jsou obecné. Za prvé, jaký je vztah mezi je komisí, která vyjednává toto radniční dohodu a jakým způsobem se na tom bude moct angažovat parlament. Eh, tady eh, můžu opakovat slova paní Malstrémové. Skutečně komise hodlá přistupovat eh, k parlamentu tak, jak je to potřeba, podle článku 218. Druhá otázka a Opět bych chtěl říci, že my budeme velice rádi, když nám budete pokládat tyto velice ospravedlitelné otázky související s readmisní politikou. Jak víte, podle stokholmského programu komise má eh, vypracovávat eh, hodnocení a doporučení pro takovouto politiku. Eh, nechci, aby tady došlo k nějakému nedorozumění. Komise pouze Eh, realizuje mandát, který má od eh, rady, tak aby vyjednala tyto readmisní dohody s řadou zemí. Domníváme se, že pokud, budeme, pokud myslíme vážně boj eh, s nelegální migrací, a o tom také hovořilo velice vážně španělské předsednictví, jestliže tedy chceme, teda myslíme tento boj vážně, tak readmisní dohody musí být součástí tohoto boje. Třetí otázka, která tady zazněla, je otázka, jestli Evropský parlament ehm, odsouhlasuje odsouhlasí e, e, tu dohodu s Pakistánem, e, o které dnes hovoříme. Čili máme dvě obecné otázky a jednu velice praktickou otázku. A sice, jestli odsouhlasí Evropský parlament ten návrh Eh, toho textu eh, readmisní dohody s Pakistanem. Co se týče komise, my jsme ochotně odpovědět na všechny eh, tyto obecné otázky, které jsou oprávněné, ale obávám se, že by to trvalo méně dvě hodiny. My jsme ochotni to udělat, je to na vás, rozhodněte se, jestli to chcete ale chtěli bychom říci, že jestliže my jako komise eh, eh, nedostaneme souhlas parla, eh, parlamentu, tak potom se budeme se to brát zpátky na Pakistán a obní, obo, obávám se, že to by znamenalo zcela vážné riziko, že vůbec žádné realitní dohodě neho, nedojde. Všichni víme, že pakistánská vláda je v současné době v mimořádně svízelné situaci. Komise už udělala celou řadu ústupků a teď eh, se vrátit eh, eh, do Pakistánu a říct, je potřeba o těch věcech začít znovu jednat, tak to všechno, neříkám, že by znamenal nutně konec celého tohoto procesu, ale bylo to všechno velice spochybněno. Co se týče těch dalších věcí, jak říkám, jsem ochoten na to ještě reagovat. Děkuji, ale dovolte, abych vám připomněl, že Eh, komise pochopitelně má vždy možnost eh, předložit eh, písemné připomínky vyčerpávající k těm otázkám, která, které se zazněly k těm různým šetřením, tak jak iniciují členové toho, toho výboru, jestliže nemáme čas tedy o těch věcech hovořit ústně. Možná, že pak by bylo dobré, kdybyste nám na to odpověděli písemně. Eh, ale pochopitelně to záleží na vás. Můžeme také jít eh, cestou eh, jakési tajné informace, ale každopádně je potřeba, abychom tomu věnovali pozornost, podobně jako ostatní evropské instituce. Myslím si, že jsem viděl další ruce zvednuté, žádající o slovo, ale myslím si, že je potřeba, aby se skutečně mluvili velice stručně. Eh, já jsem eh, skutečně překvapena tím, co jste teď řekl. Eh, vy říkáte, že nám můžete odpovědět, komise, ale nevydírejte nás, nevydírejte nás jako parlament, jako členy parlamentu, jestliže nám říkáte, jestli nejste ochotní nám to orazit vklad hned teď, tak pak je určité riziko. Co to je za odpověď na ty otázky, které tady zazněly? Mikrofon, prosíme. Já bych ještě jednou rád eh, podpořila to, co řekl můj předřečník protože my jsme nedostali eh, odpověď ani na tu otázku, kterou jsem položila já, protože existuje spousta obav v souvislosti s readmisní smlouvou s Pakistánem, když spousta mezinárodních organizací se vyjádřila tak, že tato smlouva by vůbec neměla být podepsána, protože zde dochází k porušování lidských práv. A já si myslím, že vůbec to eh, neexistuje, že bychom předtím jednoduše zavří, zavírali oči a dál eh, debatovali jako by nic. Eh, já musím říct, že tak, jak ta smlouva stojí, je pro nás nepřijatelná. Děkuji. As time is running and uh, as we said, justified question. Uh Můžeme tedy pokračovat tou cestou, že dostaneme ty eh, písemné odpovědi. Já tady nejsem, abych hájila komisi, ale musím říct, že komise na tom pracuje skutečně obrovskou řadu let už. A Eh, možná, že bychom eh, místo toho, abychom zahájili takovýto zápas eh, s komisí, bychom měli skutečně se obrátit na komisi, požádat ji, aby nám poskytla odpověď písemně a tím si myslím, že bychom tento problém mohli vyřešit. Takže předsednictví ještě se k tomu může vyjádřit. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, eh, rád zmínil dvě věci, dvě věci, které vyplynuly eh, z těch položených otázek. Samozřejmě, že máme statistické údaje, které v některých případech vyžadujete. Ale rád bych pohovořil o užitku komunitárních readmisních smluv ty smlouvy se zatím nachází v počáteční fázi aplikace. Jde o pozitivní smlouvy. My se snažíme řešit všechny problémy na naší cestě a další sukcesivní smlouvy, které se budou uh, formulovat, budou samozřejmě daleko lepší, protože my spolupracujeme jak s radou, tak s komisí na tom, aby ty smlouvy byly co nejlepší. A dovolte mi, abych byl opravdu optimistický v souvislosti s užitkem těchto readmisních smluv. Uh, na druhou stranu bych byl rád, aby tyto smlouvy nebyly vnímány ve velmi omezeném smyslu, protože jde o prostředek, který nám umožňuje přijmout rozhodnutí týkající se readmise. A to je velmi dlouhý proces. A to je to, co se týká teď pochyb v souvislosti s ochranou lidských práv, ochranou osobních údajů a tak eh, dále. To znamená, že ta před ta fáze, která předchází podepsání smluv, zajišťuje, že se lidská práva neporuší. Kromě toho samozřejmě všichni musíme dodržovat legislativu týkající se lidských práv a jejich dodržování a musíme si uvědomit, že readmise není žádný automatický proces, v rámci něhož vy jednoduše někoho pošlete někam. Je to dlouhý proces. Děkuji. Simon, chceš to uzavřít? Ano. Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou bych chtěl poděkovat zástupcům Rady i komise, jakož i kolegům, kteří se zúčastnili této debaty. Jež byla krátká, leč živá. Samozřejmě eh, beru na vědomí určité obavy, které kolegové vyjádřili. Také eh, beru na vědomí to, že někteří kolegové jsou eh, proti readmisním dohodám takřka jako z principu. Nicméně musím vám připomenout, co říkala Janine Hennis Plešert. Já s ní souhlasím. Že tohle je opravdu dohoda důležitá. Já bych tomu přidal ještě jednu poslední věc. Já to chápu tak, pane předsedo, že když hovoříme o readmisní dohodě, tak v zásadě hovoříme o lidech ze třetích zemí, kteří jsou mm, nelegálně na tom území a kteří už prošli asilovým řízením, kteří byli odmítnuti, kteří nemají žádné právo Eh, zdržovat se eh, nadále na území eh, Evropské unie a proto do toho principu non-refoulement vůbec nezasahuje a proto si myslím, že čím dříve tuto dohodu budeme v platnost, tím lépe. Děkuji. Jménem našeho výboru připomínám komisi, že je důležité písemně odpovědět na ty jednotlivé věci, které zde nebyly zodpovězeny vzhledem k nedostatku času. Jestli chcete ještě něco dodat, tak máte slovo. Děkuji, pane eh, předsedo, za slovo. Nechci, abyste nás pochopili špatně. My tu debatu bereme nesmírně vážně. Byli jsme zde konfrontováni s radou otázek. Eh, eh, je to závažná debata mezi Evropským parlamentem a komisí a jsme k ní připraveni. Jsme připraveni zodpovědět na jakékoliv vaše dotazy písemně. A také bych eh, vám řekl, že komise se svými experty a se zpravodajem eh, se má sejít. Takže všechny otázky, včetně eh, ty otázky od paní Flotre a dalších, mohou být zodpovězeny. A samozřejmě ono to chvilku trvá, protože je to tak trošku složité. Tam nejde vůbec o to, že bychom nerespektovali parlament, ale jde o to, že je třeba fundamentálně si podebatovat o, o těch oprávněných otázkách, které jste zde dnes položili. A komise je připravena s vámi debatovat. Dobrá. Bereme to tedy na vědomí a, a ukončíme to a, a přejdeme k dalšímu bodu, protože nám pořád ještě hned po něm zbývá zasedání koordinátorů. Takže teď tady máme pětku a sice š- účast švýcarská a lichtenštejnská v, na činnosti Frontexu. Asi víte, že pokud jde o tuto dohodu, tak Evropská unie a Švýcarsko a Lichtensteinsko jednají o jejich účasti těchto zemí na Frontexu. Teď ho, bude tady hovořit komise předsednictví a pak pan Kles jménem komise paní Monika Mozhammer. Děkuji vám, paní, pane předsedo. Já bych ráda zahájila procedurální otázkou. A, a budu se hovořit o datu podpisu dohody. Byla podepsána 30. září, to znamená před eh, a eh, vstupem eh, Lisabonské smlouvy v platnost. Poslal se to k parlamentu, do parlamentu ke konzultaci, ten postup se teď změní a po vás se bude chtít, abyste schválili. Uh, v současné eh, době kolegové pracují na eh, v úpravách tak, aby to bylo v souladu s, Lisabonskou smlouvou, s Lisabonskou smlouvou v souladu a e, budete samozřejmě by, mm, e, eh, s tím musíte souhlasit. Pokud jde o, o obsah, tak eh, Švýcarsko a Liechtensteinsko jsou třetí země asociované se, v rámci šengenské dohody a proto musí uplatňovat všechna ustanovení, Schengen, ustanovení šengenského práva a musí se tedy účastnit eh, Frontexu. A proč na to potřebujeme zvláštní dohodu? Ta dohoda byla nezbytná proto, že v rámci nařízení Frontexu jsou eh, určitá ustanovení, která vážou eh, sekundární, eh, nás na sekundární legislativu, zatímco Švýcarsko a ty ostatní země nikoliv. Takže potřebujeme na to zvláštní dohodu a i nařízení o Frontexu na to ve článku 21 pamatuje. Eh, s Norskem a Islandem už eh, podobné ujednání bylo uzavřeno v roce 2007, takže tam mm, na tomhle nic není nového se švýcarském a Lichtenštejnskem. Eh, komise se držela stejné linie. Existují tam nyní ustanovení ohledně hlasovacích práv zemí asociovaných. Oni samozřejmě mají omezená hlasovací práva, protože nejsou ženské státy, Potom jsou tam ještě ustanovení o právním stavu agentury. A jenom jako závěrečnou připomínku. Ten protokol o asociaci s Lichtensteinskem zatím nebyl ratifikován a to bylo proto, abychom se vyhnuli zvláštnímu vyjednávání, ale samozřejmě Lichtensteinsko se může zúčastnit Frontexu teprve, až bude eh, podepsána ta materská smlouva a až bude platit. Thank you. Now for the presidency, Jorgaia. A nyní za předsednictví pan Norgaja. Děkuji, pane předsedo. Stejně jako u posledního bodu bych vás poprosil o porozumění, protože jde samozřejmě o procedurální záležitosti v souvislosti také se vstoupením v platnost Lisabonské smlouvy. Chtěl bych ještě zdůraznit důležitost této smlouvy pro stanovení právního rámce týkajícího se povinností a práv všech smluvních partnerů. To je všechno, co jsem chtěl říct. Gracias. Now. Mr. Claes, please. Děkuji a teď pan Kles, co by zpravodaj? Voorzitter, ik zal het eh, zeer kort houden, want ik... Děkuji, děkuji pane předsedo, já budu velice stručný. Eh, chtěl bych eh, poděkovat paní Mosemerové z komise a také radě, protože myslím si, že všechno důležité již řekli. Co se týče té procedurální otázky, tady je pochopitelně nová věc a sice, že Eh, teď máme jednání na bázi spolurozhodování. To je od té doby, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Eh, myslím si, že paní Mosaberová eh, byste vypočítala všechny ty důvody, proč můžeme používat, proč můžeme to používat jako o určitém restriktivním přístupu. Co se týče Norska a Islandu, i zde tedy máme podobnou proceduru, podobný postup se Švýcarskem a s Lichtensteinskem, to znamená zemí, které sice nejsou členy Evropské unie, ale budou, nebo jsou členy šengenského prostoru budou, jakmile se stanou členy šengenské eh, zóny, tak budou muset pochopitně aplikovat i šengenské aky. Myslím si, že je pouze logické, že by se měly tedy zúčastnit i činností Frontexu. A měli by eh, se také zúčastnit spolupráce při ochraně vnějších hranic Evropské unie. Myslím si, že my jako parlament bychom měli eh, tento text odsouhlasit. Má k tomu někdo nějaké připomínky? Chtěl by eh, někdo něco říct? Pan Busutil? Ano, děkuji, pane předsedo. Já budu mluvit velice stručně. Myslím si, že bychom měli přivítat tuto dohodu. Eh, doufám, že se nám eh, podaří také to schválit, tak jak navrhl pan zpravodaj a to, co nejdříve jménem EPP bych chtěl říci, že v současné době nevidíme eh, žádný konkrétní problém s touto dohodou. Chtěl bych si pouze jednu věc eh, ujasnit a možná, že by nám zástupkyně komise mohla říci, jestli ta jednání s Lichtensteinskem o této dohodě již byla dokončena. Možná, že by tedy mohla na tuto otázku odpovědět, ale je jasné, že platí to, co jsem řekl předtím, a sice, že velice vítáme tuto dohodu, nejen, nejen proto, že Švýcarsko a Liechtensteinsko jsou zeměpisně provázány s naším kontinentem, ale také proto, že jsou členy šengenské zóny, takže eh, ze strany mé politické skupiny zaznívá silné ano. Děkuji. Pan Kirkhope. Pane předsedo, já jsem pouze chtěl k tomu dodat, že jsem eh, měl na starosti celou řadu zpráv, které se zabývaly vztahem s švýcarském a s a to již v tom eh, minulém parlamentním období. Já budu velice rád a velice mě zajímá eh, další vývoj těchto vztahů. Myslím si, že Švýcarsko hlavně, hlavně Švýcarsko má skutečně obrovský zájem posílit eh, tyto vztahy. Vím, že je to v některých částech Švýcarska věc kontroverzní, ale teď jsou v Schengenu, teď eh, tedy došlo k určitému pokroku v věci spolupráce v rámci Frontexu. Já myslím, že to je věc, kterou bychom měli přivítat a moje podsázka na to také vítá. Myslím si, že bychom měli být eh, co nejvstřícnější ke Švýcarsku a k Lichtensteinsku při řešení i některých dalších problémů, které souvisejí také s Evropskou unii. Myslím si, že bychom měli skutečně dát e, jenom další stimulus, aby pokračovali i v budoucnosti na této nastoupené cestě. Děkuji. Ještě nějaký další člen výboru bych chtěl vystoupit v této, v této diskusi? Ne. Takže komise možná, nebo předsednictví by chtělo ještě něco dodat? Paní Mazamerová. Děkuji, děkuji. Já bych eh, skutečně chtěla reagovat na tu otázku pana Bosotěla. Ta jednání s Lichtensteinskem o Frontexu byla dokončena, ale eh, ta dohoda může vstoupit v platnost, až eh, se podepíše příslušný šengenský protokol, až bude ratifikován. Eh, pochopitelně i toto rozhodnutí bude předloženo vám eh, k, ke schválení, protože předtím to, eh, ten mateřský protokol, abych to řekla, s Lichtensteinskem nebyl ještě ratifikován, ale brzy dostanete ta rozhodnutí a pak pochopitelně budeme pokračovat dál. Děkuji. Žádné další připomínky ze strany předsednictví? Pokud ne, Takže takže teď eh, si počkáme na další kroky eh, v, té, v tomto procesu. Tím končím eh, naši dnešní diskusi. Pouze bych chtěl pozvat koordinátory, aby zůstali v této místnosti, protože bude pokračovat zasedání koordinátorů. Děkuji.